zunächst einmal möchte ich Sie recht herzlich willkommen heißen nach der Sommerpause. Takže já vás tady velice srdečně vítám a po létě doufám, že po stresujícím eh, volebním boji a po někud bouřlivějším počátku tady v Evropském parlamentu jste si všichni odpočinuli a všichni jste tady uh, pěkně odpočatí a relaxování eh, a můžete se pustit do eh, dnes eh, do začátku prací v novém legislativním období. Nejdříve se zeptám, jestli máte námitky k návrhu pořadu jednání. Není-li tomu tak, můžeme tento návrh takto přijmout. Za druhé, Máme schvalování pořadu jednání, návrh zasedání, návrh zápisu z 10. července. Máte v podkladech, máte k němu připomínky. Takže navrhuji, abychom i jako vždy ji považovali za schválený, pokud proti němu nepadnou námitky během zasedání. A potom za třetí e, sdělení předsedkyně nejdříve tlumočení. Než máme k dispozici eh, tlumočení do francouzštiny, němčiny, italštiny, angličtiny, řečtiny, španělštiny, finštiny, češtiny, maďarštiny, lotštiny, eh, polštiny, slovenštiny, slovenštiny, bulharštiny, rumunštiny a chorvatštiny. Takže jsme docela dobře vybavení na dnešním zasedání a, um, už teď bych uh, předem ráda pozdravila tlumočníky. Potom za druhé naše zasedání je přenášeno po internetu a dnes dopoledne se nejdříve budeme eh, hlasovat, eh, budeme hlasovat nejdříve o pozměňovacích návrzích k obecnému rozpočtu Evropské unie na finanční rok 2020 všechny dílčí rozpočty a, a tedy hlasování o návrhu rozpočtu. My budeme hlasovat eh, o každém návrhu jednotlivě a u Mm, u těch návrzích nejsou to žádná konečná hlasování, ne, zase nepotřebujeme horizontální mandát, protože eh, rada eh, eh, protože rada nejdříve bude hlasovat. Takže v našich pozměňovacích návrzích jsme navrhli tam, kde jsme to potřebovali eh, návrat k pozicím komise, takže nepotřebujeme horizontální mandát. Takže pokud nejsou teď eh, žádné námitky, můžeme přistoupit k hlasování a nejdříve eh, dám slovo zpravodajce, jestli by si chtěla vyjádřit Petro. Ano, srdečně děkuji, možná jenom stručně. Děkuji všem stínovým zpravodajům za dobrou a konstruktivní spolupráci. Jako vždycky na Eh, začátku legislativního mhm. období eh, tady byl drobný zmatek, pokud jde o pilotní projekty a jejich hodnocení. A já jsem, eh, když jsem představovala tu zprávu, oznámila, že pilotní projekty nepodpořím, které jsou kategorizovány jako C a D komisí. Pořád eh, jste se na to ptali a proto chci eh, zdůraznit, že C neznamená, že jsou ty projekty špatné, ale eh, že i se ukazuje, že ty projekty lze financovat už stávacími programy. Čili C neznamená špatné nebo nepodpořitelné, ale ne v rámci pilotního projektu, protože jsem zůstala u této linie. Všechny projekty, které mají C nebo horší, tak ehm, dostávají ode mě mínus. Není to hodnocení projektů, ale eh, prostě a, a plošně to, že je eh, můžeme podpořit jinými programy a komise se eh, musí zamyslet nad tím, jak to potom má proběhnout. Dobrá, děkuji, říká paní předsedkyně a pokud nemáte další poznámky, tak hlasujeme. Máte všichni Hlasovací kartičky určitě budou dávat eh, smysl. Eh, máte všichni hlasovací kartičky? Tak. Takže teď hlasování. Nejdříve budeme hlasovat po pozměňovacím návrhu 5900. Kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 5901. A kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 5902. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5903. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dostáváme se k bodu 5909. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď bod 5906. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5907. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5905, říká paní předsedkyně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď 5, 9, 1, 0. Omlouvám se. 5904, říká paní předsedkyně. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Omlouvám se. Eh, myslela jsem, že už jsme o něm hlasovali. 5910, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 5908. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 5912. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. Teď kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kult 5918, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 5919, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 5920, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 5921, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Eh, přijato. To bylo eh, to tež co 5, 9, 3, 2. A teď 5, 9, 2, 2. Ten byl stažen. A dostáváme se k 5, 9, 2, 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5, 9, 2, 6. Kdo je pro, Kdo je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto. 5927, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. To bylo to tež, co 5928. 5929. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5930. 5929, pardon, omlouvám se. Takže 5930, říká paní předsedkyně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 1, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 2 a totožný 3, 3, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 9, 3, 4 spolu s 5, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je, eh, se zdržel? Přijato. 6, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5951 a 5952. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď ústní pozměňovací návrhy. 5950. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 5937, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 5939, kdo je pro, kdo se zdržel, zamítnuto. 5938, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 5940, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 5941, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 5942. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pardon, přijato. 5943. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Teď 5, 9, 4, 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 4, 9 a, a 2, 5 byly staženy, takže 5, 9, 4, 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 5, 9, 4, 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 5, 9, 4, 8 byl stažen, takže 5, 9, 4, 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 5, 9, pět Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? a Zamítnuto. tři je totožný i s čtyři Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. osm Takže 5, 9, 5, 6 odpadá, takže hlasujeme o 5, 9, 5, 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5, 9, 6, 0. Kdo je pro? Pardon, omlouvám se, říká paní předsedkyně. 5, 9, 6, 1 teď. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5, 9, 6, 2. Kdo je pro?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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 5968. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 5969. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 5970. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 5971. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 5972. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 5973. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 5974. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 5975. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 5976, kdo je, eh, který je totožný s 5977, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 5978, byl stažen a tím jsme eh, pro dnešek eh, dohlasovali. Děkuji vám. Dostáváme se k bodu 5, souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020. Všechny oddíly. A budeme přeskoumávat, projednávat návrh stanoviska. A vzhledem k tomu, že jsme přijali už ty eh, návrhy, eh, takže teď už eh, nás čeká jenom jeden krok aby naše zpravodajka s kolegyněmi v příslušném výboru mohla pokračovat v práci. Takže musíme přijmout návrh stanoviska k celkovému rozpočtu, souhnem rozpočtu, kde vysvětlíme své technické eh, eh, návrhy a také dáme jasně najevo své politické signály. Než dám, lohu, než dám slovo zpravodajce, a poprosila bych odcházející, aby odcházeli tak tiše, aby ostatní slyšeli. Než dám tedy slovo zpravodajce, eh, tak bych vám ráda sdělila, že lhůta pro podání pozměňovacích návrhů eh, byla eh, stanovena na pondělí 9. do 12 hodin. Hlasování bude v říjnu, takže pondělí ve 12 je lhůta. Takže teď dostává slovo Petra Kamer Efekt. Děkuji vám, paní předsedkyně, milá Sabino, kolegyně a kolegové. Jak už bylo právě řečeno, hlasovali jsme o pozměňovacích návrzích k eh, souhrnému rozpočtu a teď se můžeme pustit do eh, příslušného politického textu doprovodného, a sice ke stanovisku eh, k souhrnému rozpočtu, návrhu souhrného rozpočtu. Můžeme se zaměřovat samozřejmě eh, na tyto pozměňovací návrhy, ale to je pochopitelné. Já eh, tady jsem vám předložila svůj návrh eh, toho stanoviska. Tam jsou postiženy ty priority, ráda vám je zopakuji, tak jak jsem to říkala v červenci. Náš výbor chce eh, podpořit nebo vycházet z návrhu komise oproti návrhu rady, která eh, ty podpůrné programy v nadcházejícím roce eh, výrazně seškrtala, což si opravdu myslím, že je dost neuvěřitelné. My všichni víme, jak důležitý je Erasmus Plus, European Solidarity Corps, Evropa pro občany a občanky, a, a ty škrty rady jsou plně nepřijatelné. Nepotřebujeme v těchto programech méně peněz, ale více peněz. A v tomto smyslu bychom měli dát jasně najevo, že eh, Erasmus Plus, Kreativní Evropa i eh, Evropa pro občany eh, a na ně plánované položky by měly být zvýšeny o 10%. Zároveň bychom měli využít toto stanovisko k zopakování toho, že je třeba nově vybavit tyto programy v nadcházejícím eh, finančním období. Brzo se pustíme do trialogu a tady musíme dát jasně eh, najevo, že trváme na strojnásobení rozpočtu pro Erasmus, eh, dvojnásobení rozpočtu pro kreativní Evropu a adekvátní financování sboru Solidarity a programu Evropa pro občany a občanky, aby se z něj stal větší program. Eh, stanovisko eh, kromě toho eh, také se dotýká kritičtějších otázek. To je financování Euronews z položky pro multimediální aktivity. Zítra ještě uslyšíme o zprávě účetního dvora a většina z nás už měla asi příležitost do něj nahlédnout a musíme skonstatovat, že tam jsou opravdu eh, veskrze kritické eh, poznámky. Možná, že jenom naznačím několik z nich. Mimo jiné se kritizuje, že řada občanů v EU vůbec nemá přístup k Euronews, eh, protože je nemůžou přijímat. Ale z mého pohledu je horší, že auditoři našli problémy s hospodárností a komise má každý rok přeskoumávat, jestli, komis, jestli Euronews dbá o zachování své nezávislosti a evropského pohledu na věci. A tohle to vůbec není spojováno s přidělováním prostředků podle účetního dvora a já si myslím, že to je zcela závažný nedostatek. Eh, problematické eh, eh, podle kontrolorů je také, že soukromé mm, zdroje vysílání jsou 85% zdroji pro Euronews a některé z nich nejsou vůbec z Evropy z většiny nejsou z Evropy. V minulém eh, období už jsme eh, se o tom vyjadřovali kriticky, pořád jsme říkali, že je třeba něco změnit a očividně se prakticky nic nezměnilo. A proto si myslím, že eh, musíme teď jasně znovu říci, že si myslíme, že spolupráce mezi Euro, nebo s Euronews je třeba ukončit. Myslím si, že tady se shodneme že komunikace o Evropě a to, co tady děláme v evropských institucích, že to musíme posílit, eh, že potřebujeme eh, silněji podporovat evropskou veřejnost a ovšem otázkou je, jestli Euronews je eh, tady správnou cestou a jestli ty peníze, které tam dáváme, i když tady bude nějaké 5% zvýšení, jestli bychom to na jiném místě nevynaložili mnohem lépe a efektivněji možná, že takto stanovený cíl eh, bude eh, lépe dosažitelný, eh, každý rok házet prachy do chřtánu Euronews, abych tak řekla. Potom, kolegyně a kolegové, věřím, že dosáhneme dobrého výsledku u sportovních spolků, občanské společnosti a kulturního a kreativního sektoru. Srdečně vám děkuji za pozornost a těším se na vaše komentáře. Dank, Petra kammer ähm, Děkuji kolegyni. Eh, nyní dám slovo nejdříve eh, stínovým zpravodajům. Pan Christian L. dnes není přítomen. A máme tady mm, paní Šojdrovou jako zastupující. Prosím. No, děkuji za udělení slova. Já naprosto souhlasím se zpravodajkou v tom, že nemůžeme připustit eh, snížení podpory pro programy, které jsou klíčové. A já myslím, že naším argumentem výboru KULT je to, že to pro nás je investice do mladé generace do kreativní generace do kreativních lidí to je prostě investice to nejsou peníze které jdou na běžný provoz ale investujeme do budoucnosti aby lidé rozuměli chápali znali evropskou unii znali evropu. A co se týká té, toho tématu Euronews, tak to je zítřejším bodem. My se na to musíme opravdu podrobně podívat. Euronews je značka kterou znají už dnes evropští občané a pokud je to tak vážný problém tak to musíme řešit opravdu eh, bych řekla principiálně. my chceme aby občané evropské unie dostávali objektivní eh, aktuální informace my to potřebujeme a jestli je tam zásadní problém eh, ve financování tak rozhodně musíme tomu věnovat pozornost. takže děkuji paní zpravodajce její stanovisko podporujeme. Ja, äh, äh, Děkuji paní Šojdrové. Další na řadě je Laurence Ferrand. Merci, madame la présidente. Děkuji vám. Paní předsedkyně, chci také poděkovat eh, paní zpravodajce za eh, dobře odvedenou práci. Eh, ve skupině Renew mm, bereme zvýšení na pro, prostředků na program Erasmus+. Omluváme se, vypadl mikrofon. Program na kreativní Evropu a Evropu pro občany požadavky rady jsou znepokojující a e, mohly by ohrozit e, sektor kultury a tvůrčí odvětví, ale především Evropany, protože e, programy Erasmus Plus a Evropa občanů má zásadní význam. Máme také všechny důvody věřit, že do budoucna se můžeme shodnout na té pozici, že je důležité posílit rozpočtové prostředky pro tento program. Zvláště spokojená jsem s dlouhodobou strategií, která bude dostatečně ambiciozní i v ochraně kulturního dědictví pro rok 2020 a další a také pro další víceletý finanční rámec eh, včerejší setkání se stínovými zpravodaji, kteří se věnují rozpočtu, můžeme, jsme, tam jsme zaznamenali několik eh, rozdílů, co se týče přístupu k multimédiím, ehm, eh, protože tam se nemůžeme ehm, shodnout eh, v podpoře této oblasti, včetně sítě Euronet. A také doufám, že se nám podaří vyřešit nalezením kompromisu v řešení eh, kanálu Euronews, který by měl být dále podporovan. A zároveň mm, prostředky, které mise může eh, přidělit. By mohla právě Euronews také pomoci ve vytvoření přesnějšího rámce, protože více než kdy dříve potřebujeme skutečně evropská média, ale z hlediska rozpočtového to má řadu nedokonalostí. Potřebujeme skutečně evropská média, která by nabídla otevřené spravodajství, spolehlivé, nezaujaté spravodajství a eh, samozřejmě Samozřejmě jsme připraveni položit všechny ty eh, otázky, které je potřeba i v souvislosti s jednáním s účetním tvorem položit. Eh, tuto diskusi tedy budu dále sledovat. Velice děkuji ještě jednou paní Kamerevert a děkuji také vám, paní předsedkyně. Eh, hmm, pan Línas, děkuji za slovo. Děkuji paní zpravodajce za skvělou práci při jednání o rozpočtu s námi a já si myslím, že hlavní věc, kterou naznačili také předřečníci, je situace týkající se Euronews. My jsme o tom včera hodně diskutovali, co s tím dělat. Když jsme viděli první návrh, řešili jsme, že nechceme žádné prostředky pro Euronews, vůbec žádné, což je znepokojivé, protože to je tady ještě potom Euronet. Je třeba proto najít nějaké řešení, a to dlouhodobé. My chceme podpořit Euronet, také myšlenku Euronews, což je skvělá věc, myšlenka, aby to bylo symbolem pro lidi, aby to mělo evropské, evropské využití, bylo to dispozici ve všech jazycích. Takže myšlenku jako takovou podporujeme, ale eh, zjevné je, že nepodporujeme to, že eh, to vlastní soukromí investiři, kteří navíc nejsou z Evropy a je třeba toto velmi rychle napravit, tento problém a vyřešit. Na místě je tedy velká otázka, která vyplývá z návrhu eh, stanoviska, také z té zprávy o, k rozpočtu, jak změnit Euronews. Je to věc, která podle mne čeká na náš výbor, abychom to v budoucnosti vyřešili. Neměli bychom váhat také v poskytnutí eh, v více prostředků Euronetu a budoucímu lepšímu Euronews. A kompromis, který jsme nalezli, podle mě je dobrý, jakožto podpora Euronetu. Ale je to pouze kompromis, který má pak své problémy, protože to znamená, že stále budeme poskytovat peníze Euronewsu, což někteří z nás opravdu si nepřejí. Je to tedy opravdu velká věc, která je před námi k řešení. Zítra budeme mít ještě dopoledne slyšení, říká paní předsedkyně, kdy se budeme eh, podrobněji intenzivně o tom zabývat, jak to budeme s rozpočtovými eh, položkami, a jak to bude s rozdělením prostředků v této oblasti. Máme eh, minulé pilotní projekty, prostě různé, různé další programy. Takže si myslím, že zítra se tomu budeme věnovat podrobně, budeme mít prostor pro podrobnější diskuzi. Nyní Kristýna Andersen. Ähm, die ID-Fraktion kann da im Prinzip nur sagen, was Sinn und Zweck äh, einer. No, co je vlastně účelem äh, EU médií a jejich financování, pokud ne, aby určitá, určité názory byly zprostředkovány. Já jsem o tom hovořila už včera. Doposud jsem vlastně nepochopila, co máme eh, chápat pod eh, tím pojmem oblast. Ale možná, že ani jsem to nešla ve slovníku, možná, že mi pomůžete. Naše frakce se domnívá, že média jako taková nemají být vlastně na státy, byť EU tedy není státní instituce, ale nebo nemají být podporovány státními institucemi zejména ne pokud eh, nechceme, aby nám bylo předkládáno nebo předhazováno, že eh, ovlivňujeme eh, takto veřejné mínění. Dače Milbárde jako další. Děkuji, paní předsedající. Za IK, ECR e bych chtěla mm, poděkovat paní zpravodajce za konstruktivní způsob, kterým vedla diskuze k souhrnému rozpočtu na rok 2020 obecně eh, mohou podpořit eh, návrh stanoviska, jak věci vyjadřuje hlavní názor členů výboru a dosažené kompromisy. A souhlasím s ostatními, že mimo jiné Erasmus je důležitým unijním programem a proto vyžaduje adekvátní financování, aby mohla splnit své cíle. Podobně také souhlasím s tím, že rozpočtové eh, položky pro eh, tvůrčí Evropu by měly být obnoveny. Co se týče eh, právě proběhlého hlasování, tak podporujeme to, abychom zachovali nezbytný rozpočet pro multimediální akce ale jsme poměrně rezervovaní vůči fungování eh, Euronews a eh, jeho nedostatkům. Účetní dvůr eh, na to poukazoval už na začátku letošního roku. Souhlasím s předřečníky, že musíme pokračovat v diskuzi a hledat dlouhodobé řešení, které zajistí spolehlivé informace o evropských otázkách, a to ve všech evropských jazycích. Zároveň mě potěšilo, že máme spoustu dobrých eh, návrhů u pilotních projektů a přípravných akcí u eh, médií, eh, mediálního pluralismu, gramotnosti a tak dále, že tyto skvělé projekty dostaly od našeho výboru zelenou. Možná, že by stálo za to zprávu ještě lehce upravit. Já předložím písemné pozměňovací návrhy, ale myslím si, že celkově jde o velmi dobrý eh, text a už se těším na další konstruktivní práci. Děkuji za GUE. Nias Kiziliriek. Prosím, máte slovo. Já bych chtěl ještě zdůraznit význam kultury a vzdělávání. Obecně panuje trend eh, podceňovat eh, význam těchto oblastí, pokud přijde řeč na financování. A měli bychom skutečně prosazovat to, že to je pro evropské občany hodně důležité. Je důležité, aby eh, podporovala Evropa vzdělávání, kulturu, abychom si vědomně eh, uvědomovali evropské občanství. Ta diskuze k Euronewsu ještě se k tomu vrátíme, ale chci říct jednu věc. Podle mě je hodně důležité, abychom měli informace o evropské politice. Pokud tam jsou nějaké chyby, tak to je jedna věc v tom, co Euronews dělá, ale včera jsme slyšeli, že spousta peněz jde eh, do, eh, na přetlumočení nebo překlady eh, obsahu Euronews do jiných jazyků ale možná, že bychom eh, neměli zapomínat také na eh, jazyky, které eh, nejsou nezbytně těmi evropskými jazyky, na ty jazykové skupiny v Evropě. Vidím, že se hlásí, říká paní předsedkyně, ještě další. Vidím ještě někoho? Pan de Buenos días, eh, presidenta y, y colegas. Eh, lo... Dobré dopoledne, dámy a pánové. Pokud mi dovolíte, chtěl bych se zeptat eh, na jednu věc. Já jsem eh, dorazil na konci hlasování. Eh, jak víte, ráno je doprava velmi náročná, velký provoz. Někteří se snaží se včas dostat do autobusu, dostat se včas. A já bych eh, se chtěla zeptat, zda bychom ehm, nemohli hlasovat trochu v jiný čas, protože je opravdu složité se dostat na hlasování včas. Možná, že bychom to mohli případně řešit se sekretariátem. Co se týče mm, toho stanoviska, tak jsem naprosto pro. Myslím si, že velmi jasně vyjadřuje, jaké jsou priority parlamentu a, jaký je názor většiny našeho výboru. Ale chtěla bych přispět svým názorem k tomu, že komise podle mě nejedná adekvátně ve věci pilotních projektů. Způsob, jakým jsou vyhodnocovány, podle mě není dobrý. Nesouhlasím s ním a myslím si, že bychom měli mít s komisí nějaký strukturální dialog. Možná by komise mohla přijít sem do výboru, nebo bychom k tomu měli mít eh, seminář na téma pilotních projektů. Je pravda, že eh, máme eh, spoustu konkrétních kritérií pro hlasování, jestli mají, jestli mají A nebo B označení, ale mm, to známkování nebo označování A B ze strany komise je podle mě pochybné. Co se týče vzdělávání pro občany a osvěty, tak to by mělo být pro nás prioritou. Komise se podle mě na toto správně nezaměřuje, nenachází správné nástroje a ani na to není kladen dostatečný politický důraz ze strany komise. Děkuji. Já vielen Dank eh, zum Thema. Děkuji. K hlasování. My jsme to v našem výboru dělali vždy vlastně takto, že eh, ten druhý den, včera nebylo žádné zasedání, že jsme hned ráno vlastně hlasovali my jsme nezačínali ani přesně v 9, hlaso, začínali jsme asi tak 10 minut po 9. No, nevím, jestli můžu vlastně protáhnout eh, ten čas, eh, který máme k dispozici, tak až všichni se dostaví. Pokud eh, dojde k nějakému spoždění, tak možná řešení by bylo poslat na schůzi nebo na zasedání náhradníka, nějakého zástupce. Chápu že to není snadné, ale zahajujeme zasedání v 9. Pak jsou vždy ještě sdělení předsedy, takže vlastně z pravidla eh, to hlasování není nikdy úplně přesně v 9. Je mi líto, ale nemohu eh, brát ohled úplně na každého jednotlivého člena. Eh, komise, chtěl by se někdo vyjádřit k tématu rozpočtu? Děkuji vám několik slov eh, poděkování. Nejprve vám chci poděkovat za účinnou podporu eh, programů eh, v oblasti kultury, vzdělávání mládeže i z předchozího volebního období. V každém případě víme, že rada některé částky výrazně snižuje, což bude mít zásadní dopady. Několik milionů v kultuře by mohlo e, pro kulturu znamenat opravdu hodně a určit úspěch či neúspěch. Jsme rádi za navýšení 10% rozpočtu, který, e, e, které se předpokládá, což znamená oproti roku 2019 z E, zlepšení 250 milionů pro Erasmus. Navíc e, také e, umožní zintenzivnit akademickou spolupráci Ehm, a tedy konkrétně iniciativy evropských univerzit, které budou moci také eh, investovat do průřezových témat, jako udržitelnost, sociální inkluze a podobně. Také bych na závěr chtěl poděkovat za vaše podporující stanoviska také o dalších eh, finančních perspektivách Erasmus+. Plus velice je důležité najít synergie eh, také v programech ochrany kulturního dědictví předsednictví ehm, eh, Horizon Europe a ehm, strukturálních fondů. Děkuji vám. Ja, vielen Dank. Děkuji. Ještě bych dala jedno slovo paní zpravodajce pro závěrečné shrnutí. Petra, prosím. Děkuji. Eh, děkuji také za veškeré vaše připomínky. Já jsem si poměrně jistá tím, že na konci budeme mít eh, dobré stanovisko nebo schopné koncenzu nebo stanovisko, které bude mít eh, podporu většiny. Mm, my se určitě setkáme ještě se stínovými zpravodaji, tak abychom u některých témat šli ještě trochu více do hloubky a probrali to, co se týče Euronews, eh, tak určitě zejména zítra dopoledne, eh, kdy tady budeme mít také zástupce účetního dvora, tak bychom měli vyčkat na tuto diskuzi, tak bychom měli mm, podrobnější informace, ale v zásadě si myslím, že pokud je o ten cíl, eh, že chceme více evropských informací, mm, pokud možno pro všechny, tak aby byly k dispozici pro všechny a to pokud možno eh, nezávislým způsobem, tak eh, na tom se myslím snad shodneme. A myslím si, že ale toto téma vyžaduje ještě další podrobnější diskuzi. Uvidíme, jaký bude ten způsob, jakou cestou se vydáme nebo na jakém řešení se potom shodneme. Každopádně všem děkuji za připomínky a už se těším na eh, podporu obecného přístupu, eh, nejenom eh, pokud jde o ty škrty, ale jde o to, abychom jasně řekli, vlastně co očekáváme od dalšího období, od programu, tak, abychom byli jasně připraveni před zahájením trialogu. Děkuji, Petro. Vidím, že komise by chtěla ještě něco doplnit. Thank you very much, uh, chair. Um... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já zastupuji DG Connect, které odpovídá eh, za část programu Creative Europe, za multimediální akce. Velmi vítáme vaše návrhy navýšit rozpočty Creative Europe a také Multimedia Actions. Chtěla bych zmínit jenom několik pár slov k Euronews, protože víme, že se o tom bude zítra podrobně diskutovat při prezentaci zprávy účetního dvora. Nicméně již v této chvíli chci říci, že e, nyní již sledujeme e, a důkladně studujeme zprávu z účetního dvora, e, kde se zmiňuje možnost ukončení Eh, vztahu s Euronews. ne, tak tomu není. To jsou teprve první zjištění a eh, podpora komise umožnila Euronews vytvořit nový obchodní model, získat nové partnery a také lépe využít digitální technologie. Také je faktem však, že zpráva poukazuje na nutnost monitorování, což je důležité řešit akutně a eh, proto jsme to zapracovali do akčního plánu, které DigiConnect připravilo. Také připravujeme e, audit výsledků a výkonnosti v oblasti multimediálních akcí, kde syntetizujeme všechny kontroly, které probíhají vůči Euronews a které koordinujeme do jednoho strategického dokumentu. Také e, lépe chceme koordinovat e, spolupráci všech generálních ředitelství komise Tématem zprávy však nebyla revize Euronews jako takového, ale spíše revize monitorovacího systému, který Euronews má pro monitorování práci tohoto televizního kanálu. Komise eh, by tedy mohla uzavřít vztahy eh, s Euronews na eh, několik za několika předpokladů, kdyby třeba to nebylo dostatečně nezávislé, ale to však nevidíme. Tady nevidíme, že by došlo k porušení smlouvy v těchto bodech. Nicméně budeme v každém případě hledat příležitosti pro vysvětlení kroků, které již byly přijaty, aby eh, se dobře reagovalo na zjištění účetního dvora. Děkuji. Děkuji. Zítra dopoledne se budeme hodně intenzivně zabývat tímto tématem. Máme tady eh, také pana Violu, který zítra tady bude přítomen a určitě přispěje do diskuze. Teď eh, si uděláme přestávku 15 minut, eh, protože ministři, respektive ministrně mají přijít až v 10. Využijte to, tuto příležitost na to, abyste si dali kávu a prosím v 10 přesně buďte zpět. Děkuji. Entschuldigung, darf ich noch mal kurz um ještě prosím chvilinku o vaši pozornost. Lhouta pro eh, pozměňovací návrhy je 9. září 12 hodin. Ale myslím, že jsem to říkala úvodem. So, ich darf Sie bitten, jetzt wieder Platz zu nehmen. Takže se prosím usaďte. Těším eh, se, že zde mohu eh, přivítat obě eh, finské ministrině. a sice Lee Andersonovou a Niko Solinovou a, a ty nám představí e, priority finského předsednictví. E, vážené paní ministrině, e, Finsko bude předsedat v obtížných dobách. A to neříkám proto, že je pořád něco těžkého v Evropě, ale také proto, že Eh, meziinstitucionální vyjednávání o komisi eh, opravdu se odehrávají vzhledem k Brexitu eh, ve vzrušených dobách. Budujeme budoucí finanční rámec a máme před sebou mimořádné výzvy a proto máte příležitost nastoupit v době velmi napjaté, ale také směrodatné pro nadcházející budoucnost Evropy Eh, vaše předsednictví je eh, ctižádostivé, eh, kladete důraz na podporu digitalizace v vzdělávání mm. A já doufám, eh, že eh, díky eh, posílené spolupráci mezi členskými státy v oblasti všeobecného a učňovského vzdělávání a díky silné podpoře, toto proběhne silné podpoře programu ze strany Rady. Těším se na vaše expoze, každá zhruba 10 minut a Potom bude prostor pro otázky. Eh, rozhodli jsme se, že obě ministrině eh, eh, představí, představí svůj program separátně a potom jim budeme společně klást otázky. Bude záležet na tom, kolik dostaneme dotazů, jestli uděláme ping-pong, nebo jestli uděláme zhromážené otázky najednou, protože máme také určité časové limity takže nevím, kdo z vámi eh, by chtěl eh, eh, začít, paní Kosonen nebo Anderson. Paní Anderson, máte slovo. Arvoisa valiokunnan puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet. Dámy a pánové, vážení poslanci, jménem paní Kosonen bych vás, vám chtěla poděkovat za možnost eh, představit priority finského předsednictví je pro mě velkou ctí, že eh, je můžeme prezentovat a že můžeme konstruktivně spolupracovat. Eh, je to již třetí finské předsednictví Rady Evropské unie. Od roku 99 a 2006 se bez pochyby mnohé změnilo, nicméně jsou také věci, které se nemění. A k tomu patří právě finský pragmatismus. Ehm, který se projevuje také v předsednictví. A druhou věcí, která zůstává, jsou dobré vztahy s Evropským parlamentem. Máme opět příležitost podpořit úzké a pragmatické eh, pracovní vztahy tedy spolupráci pro budoucnost našeho kontinentu. Naše budoucnost musí být udržitelná z hlediska sociálního, ekonomického i z hlediska ekologického. Sloganem našeho předsednictví mimochodem je e, také eh, to, že podporujeme udržitelnou Evropu. Je to udržitelná Evropa, udržitelná budoucnost. Priority finského předsednictví jsou především hodnoty, právní stát, hospodářská soutěž, sociální inkluze, leadership v oblasti životního prostředí a také celosvětová bezpečnost. Právě tyto priority jsou v souladu se strategickou agendou přijatou Evropskou radou v červnu, kde jsou uvedeny základní politické orientace, tak jak je prezentovala nová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Mezi těmito prioritami je celá série priorit rozdělených podle jednotlivých rezortů, eh, rozdělených eh, na eh, období následujících pěti let. V oblasti školství a vzdělávání Zdůrazňujeme především Evropský pilíř sociálních práv. Velký význam přikládáme inkluzivnímu vzdělávání, také učňovskému školství a celoživotnímu vzdělávání. Ministrně Kosonen také e, přikládá velkou prioritu e, problematice e, kultury, sportu a mládeže. Začnu nejprve vzděláváním, obecnými prioritami ve školství a pak kolegové se podrobněji vyjádří k problematice vyššího vysokoškolského vzdělávání vědy, kultury, tělovýchovy, sportu. Priority finského předsednictví, které jsou sdíleny, E, Evropskou komisí, k ním tedy patří konkurenceschopnost a sociální inkluze. To jsou priority, které sdílíme. E, v oblasti mé specializace, tedy hospodářské soutěže, musíme vycházet ze tří zásadních aspektů, e, které skutečně jsou základem pro další priority, které se z nich odvíjejí. Eh, chceme především podpořit celoživotní učení, eh, když se podíváme na nové výzvy, změny ve společnosti a změny na trhu práce, je to zcela nezbytné. Evropská unie potřebuje strategii eh, celoživotního učení, orientovanou na potřeby budoucnosti. To patří k našim hlavním prioritám, právě toto celoživotní učení. Kromě toho se zaměřujeme na problematiky udržitelnosti, sociální soudržnosti, konkurenceschopnosti v měnící se společnosti a trhu práce. Celoživotní vzdělávání, to je důležitá koncepce Eh, důležité je tedy kontinuita eh, vzdělávání eh, akumulace kompetencí a také transparentnost a flexibilita systému vzdělávání. Právě koncepce celoživotního učení bere v úvahu změnu ve společnosti znamená to, že jak jednotlivci, tak společnost eh, musí jednat proaktivně. Musíme se zaměřit především na náš systém školství. Ten musí být otevřený, transparentní, eh, tak aby se navýšila participace ve vzdělávacím systému, aby tedy každý občan měl příležitost se dále vzdělávat. Na úrovni jednotlivců ehm, jsou politická opatření zaměřená na posílení motivace ehm, u občanů právě této souvislosti e, jsou přijímána opatření zaměřená na nejmladší generaci, ale také na další generace e, dospělých. My jsme v této souvislosti připravili e, závěry Rady pro listopadové zasedání Rady, podle níž se bude orientovat politika Evropské unie v problematice školství vzdělávání. Dalším tématem je vytvoření evropského prostoru vzdělávání do roku 2025. My chceme eh, vytvářet přeshraniční spolupráci na evropské úrovni, posílit eh, peer learning a také výměnu eh, dobré praxe. Chceme odstranit bariéry, Eh, na cestě eh, k mobilitě při vzdělávání. V této souvislosti je důležité podpořit strategický rámec po roce 2020, eh, který je postavený také na evropské spolupráci v oblasti školství a vzdělávání. Právě v tomto strategickém rámci Chceme eh, reformovat pracovní metody a připravit nové inovativní nástroje eh, a samozřejmě využít scénářů založených na nejnovějším výzkumu, založených tedy také na rozvoj dlouhodobých kompetencí. Další eh, důležité iniciativy ve vytváření evropského prostoru vzdělávání tvoří instituce vyššího vzdělávání, Eh, o tom eh, bude hovořit kolegie. My chceme podpořit členské státy, aby reformovali systém školství a vytvářeli systém společného evropského vzdělávání. V této souvislosti eh, připravujeme závěry rady, které by rada měla přijmout v listopadu. Erasmus Plus má zvláštní význam právě v oblasti evropského vzdělávacího prostoru. V podstatě eh, chceme program eh, zachovat, eh, zachovat jeho název a podobně, protože již nabídl poměrně hodně příležitostí dalšího rozvoje vzdělávání. Já jsem v této souvislosti velmi spokojená, že se shodneme v té i na jménu Erasmus a Erasmus+. Plus Je to program poměrně rozsáhlý, eh, který eh, se zaměřuje na vyšší a vysokoškolské vzdělávání. Musíme si uvědomit, že je důležitá spolupráce a doufám, že bude tento duch spolupráce provázet naše vyjednávání. Právě evropští občané jsou vůči Erasmu Plus velmi pozitivně naladěni. Podle eh, výzkumu veřejného mínění evropští občané právě Erasmus považují za třetí nejdůležitější projekt Evropské unie. Eh, je to tedy program, se kterým také lidé spojují budoucnost Evropy. V této souvislosti jsme také připraveni na vyjednávání v trialogu, což vnímáme jako velice důležité a důležité je, aby proběhla co nejdříve. Tedy eh, s velkým entuziasmem vnímám toto vyjednávání. A nyní, pokud mi to paní předsedkyně dovolí, přejdu k třetí prioritě. Eh, vzdělávání a jeho reforma. Naším záměrem je eh, zorganizovat první zasedání rady, která spojí eh, ministry školství a ministry financí, tak aby bylo možné posílit konkurenceschopnost a sociální inkluzi. Důležité investovat do kompetencí, to je nezbytné pro naše ekonomiky, pro naše společnosti tedy konkurenceschopnost, přizpůsobivost eh, společenským změnám. To vše eh, závisí na kvalitním vzdělávání, na kvalitním systému školství. Vzdělávání, odborné vzdělávání, osobní rozvoj a zaměstnatelnost. To eh, vše je důležité pro boj proti chudobě, pro boj proti sociálnímu vyloučení. Ještě jednou vám chci poděkovat za pozvání. Eh, velice se těším na vaše dotazy a komentáře a velice ráda ty dotazy zodpovím. Děkuji, eh, paní ministrině eh, Anderson. Tak teď dostává slovo druhá paní ministrině a potom budeme pokračovat v otázkách. Děkuji. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, ministeri Anderssonin tavoin haluan kiittää. Vážení poslanci, dámy a pánové, stejně jako ministrině Desson, i já chci poděkovat za příležitost diskutovat o prioritách finského předsednictví na dnešním zasedání. Já se velmi těším na plodnou spolupráci s Evropským parlamentem, především v oblasti kompetencí. Na úvod svého vystoupení bych ráda Eh, navázala na slova kolegyně, tedy na problematiku evropského vzdělávacího prostoru, což vnímáme jako jeden z pilířů našeho předsednictví. Důležitá je rovnoprávnost, ale také kvalita vzdělávání a výzkumu. Musíme posílit také spojení mezi vzděláváním a výzkumem. To je klíčový Eh, cíl. Iniciativy vyššího vzdělávání eh, eh, také závisí na pozorném a důkladném sledování. Na základě práce se 17 pilotními sítěmi, které eh, jsou součástí této iniciativy, můžeme eh, dále rozpracovat další kroky. Budeme podporovat eh, diskusy a povědomí o této iniciativě právě 7. listopadu v Bruselu, kdy se setkají zástupci těchto pilotních sítí a zainteresované subjekty a budou tam také vítáni poslanci Evropského parlamentu. Tím Ministr odpovědný za vyšší vzdělávání, za vysokoškolské vzdělávání, se sejdou eh, a budou diskutovat o budoucnosti vysokoškolského vzdělávání. To je téma, o němž se bude diskutovat také v souvislosti s přijetím závěrů rady eh, právě eh, věnovanému tématu evropského vzdělávacího prostoru. A nyní se podívejme na problematiku kultury a naše priority v tomto oboru. Kultura je základem udržitelného rozvoje a sociální soudržnosti. Chceme podporovat kompetence právě v této oblasti, včetně audiovizuálního sektoru. Rádi bychom tedy eh, představili, jaké jsou naše priority v této oblasti. Máme program Kreativní Evropa, Creative Europe, na roky 2021 a 2027. Eh, první prioritou finského předsednictví eh, je eh, právě toto. Já jsem přesvědčená o tom, že se můžeme shodnout na tom, že právě kultura a tvůrčí odvětví sehrávají zásadní úlohu pro potenciál naší ekonomiky a má, e, vidíme zde obrovský e, potenciál pro růst. Kulturní průmysl, tvůrčí průmysl, e, to vše je nezbytné pro budoucnost Evropy, proto aby Evropa byla silnější ekonomicky, ale také inkluzivnější. A to je také důvod, proč musíme zajistit finanční podporu právě těmto sektorům a umožnit jim hladkou transformaci do nového programovacího období. Také byly již přijaty velice důležité kroky pro další finanční perspektivu. Byl přijat mandát rady v Dubnu na základě velice intenzivních přípravných prací které trvaly vlastně několik eh, předsednictví. Chceme poděkovat rakouskému předsednictví a rumunskému předsednictví v této souvislosti za odvedenou práci a velice se těšíme eh, na eh, vyjednávání právě o tomto důležitém tématu. Finsko chce posílit vedoucí úlohu Evropské unie při realizaci cílů udržitelného rozvoje, tak jak to potrhuje eh, usnesení Rady o kultuře a udržitelném rozvoji. Eh, podporujeme komisi v tom, aby připravila komplexní strategii EU až do roku 2030, eh, to ve spolupráci s radou a samozřejmě také s parlamentem. A za třetí, Naším záměrem eh, je dále eh, rozvíjet debatu o tom, jak posílit audiovizuální sektor a oživit jej eh, v nadcházejícím desetiletí bereme v úvahu samozřejmě nové technologie, inovace, průřezovou problematiku a také vstup na globální trh. Nicméně chceme podporovat evropský obsah dobré kvality. E, to je důležité, abychom podporovali e, diverzitu, ale e, především rovnoprávnost přístupu. Dále budeme podporovat pracovní program pro kulturu, který byl přijat v listopadu 2018. V této souvislosti můžeme zaznamenat hlavní kulturní a audiovizuální priority, které budou nezbytné eh, proto abychom se mohli eh, přizpůsobit měnícímu se prostředí, kde vidíme digitalizaci, růst nerovností ve společnosti a další zásadní změny související s globalizací. Pokud jde o mládež, tak jsou naše cíle tyto. Ehm, kvalita práce pro mladé, ehm, rovné příležitosti pro mladé, vzdělávání, včetně školení mladých pracujících a dále digitální práce eh, s mládeží. Ehm, během našeho předsednictví eh, jsme si stanovili tyto konkrétní pracovní cíle. Jednak chceme podporovat vyjednávání o evropských zborech solidarity eh, a být zde co nejvíce ambiciozní. Situace je poměrně jasná. V současné chvíli pozice Rady a parlamentu se zdá být poměrně blízká stanovisku komise. Eh, ta, eh, tedy názory se zbližují a můžeme tedy vyjednávat co nejintenzivněji. Mladí pracující také si zaslouží další vzdělávání, aby mohli dále rozvíjet svoje dovednosti a praxi, eh, ať už placenou nebo dobrovolnou. V této souvislosti eh, se zaměřujeme na opatření pro vzdělávání eh, a takzvaný peer learning. Eh, vzdělávání založené na praxi. A to se také projevuje v závěrech rady. Během eh, svého předsednictví chceme také podporovat práci s mládeží v digitální oblasti a využívat příležitosti eh, pro každého, aby zlepšil svoje dovednosti využívat digitální technologie. K našim cílům patří také podpora práce s mládeží Eh, aktivní úloha digitálních technologií, kterou ve společnosti zaznamenáváme, by měla být v této souvislosti využita, tak aby se dále neprohlubovala digitální propast. To je velice důležité. Na závěr ještě zmíním oblast sportu a to především naše dvě priority. Za prvé je potřeba bojovat proti korupci. To je jednou z našich priorit. A e, právě e, politika boje proti korupci musí být účinná. E, práce v této oblasti vychází také z dlouhodobého uvažování a vynikající spolupráce mezi všemi aktéry. Musíme předcházet korupci a zároveň pracovat na zlepšení transparentnosti v oblasti sportu. Musíme také pod podporovat ehm, vyjednávání o úmluvě Makola a samozřejmě také ehm, urychlit ratifikační proces eh, a bojovat aktivně proti dopingu. Další prioritou je ochrana dětí a mládeže ve sportu. Pro každý sport je důležité eh, si být vědom rizik, které s aktivním eh, sportem také souvisejí a proti těmto rizikům se chránit. Na závěr bych ještě jednou chtěla poděkovat za pozvání a doufám, že naše meziinstitucionální vztahy a spolupráce budou plodné a těším se na dotazy. Děkuji za zajímavý úvod do hlavních témat finského předsednictví, zejména pokud je o témata, která se týkají našeho výboru. Nejdříve dám prostor koordinátorům, máte vždy po dvou minutách můžeme to dělat vždy otázka odpověď, otázka odpověď a e, potom e, budou na řadě ještě další členové, ale vzhledem k poměrně četnému počtu e, probereme nejdříve otázky a potom budou souhrné odpovědi. Ja, ich fange dann an mit Michaela Scheudrova für zwei Minuten, bitte. Pani Šojdrová, dvě minuty. Děkuji oběma ministrním za jejich úvodní slova. Um, přicházíte do výboru pro který je vzdělávání a kultura předmětem našeho hlavního jednání a máme velká očekávání od předsednictví finského protože finský vzdělávací systém je lídrem nejen v evropě ale také pro uh, svět. takže je to velké očekávání v této oblasti a já bych se chtěla zeptat uh, Eh, pro eh, program erasmus eh, paní ministryně řekla že chce ho udržet a předpokládám tedy navýšit jednak se bude jednat o rozpočet na rok two thousand and twenty ale také pro nový finanční rámec. výbor a také evropský parlament se vyjádřil k tomu že by chtěl navýšit trojnásobně oproti současným fourteen miliardám eur čili je to výrazné navýšení ale pořád to neznamená úplnou inkluzi. vy jste sama paní ministryně řekla že vzdělávací systém má být otevřený a kvalitní pro každého studenta pořád ještě Erasmus, Erasmus Plus není pro každého studenta a měl by to být náš velký společný cíl, takže díky za to. A pro ty konkrétní eh, věci, které se v Erasmu teď odehrávají a připravují na příští rok, eh, myslím, že společným cílem je také boj proti fake news a proti manipulacím, proti eh, nárůstu populismu, radikalismu. Myslím, že v programu Erasmus Plus bychom se měli i na tuto oblast zamysl- nad touto oblastí zamyslet a vítám to společné setkání ministrů školství a ministrů financí. k tomu vám přeji good luck hodně štěstí protože to je vždycky nejtěžší přesvědčit ministry financí že vzdělávání je investice. paní ministryni cosmiové eh, z kultury a vysokého školství bych chtěla poděkovat za její přístup ke sborům solidarity. my chceme sbory solidarity dotáhnout tak aby skutečně sloužily šířili mladé generaci eh, k lepšímu poznávání a k, jejich iniciativě v dobrovolnictví. Takže moc děkuji a těším se na spolupráci. Ja, wer von Ihnen möchte anfangen? Frau Ministerin Andersen. Mm, paní ministrině Andersen, máte slovo. Eh, děkuji paní Šojdrová za otázky. Will answer about Erasmus and my, my... Odpovím otázku na Erasmus a kolegyně odpovědi ještě eh, na to, co jste se ptala ke sborům Solidarity. Jak jsem zmínila ve svém eh, projevu Erasmus Plus je asi nejznámějším programem EU, nebo jeden z nejznámějších. Eh, Finsko vnímá jako určitou vlajkovou loď, takovou to iniciativu EU. Jak už jsem řekla, tak se chceme plně angažovat v zahájení trialogu o jednání o tomto programu. Za radu je vám určitě jasné, že stále ještě jsou otevřené některé otázky, jako je například rozpočet. To je momentálně mimo, ehm, mimo to, co se jed, o čem se jedná. Je to na eh, hlavách států a vlád, eh, aby to sladili s celkovým jednáním o rozpočtu. Většina pozměňovacích návrhů parlamentu a rady jsou technického charakteru. Myslíme si, že je možné je vyřešit a že je možné najít dobré kompromisy a na technických setkáních, která proběhla, už eh, jsme nalezli dobré kompromisy, takže vlastně zbývá vyřešit jenom pár eh, dalších otázek, které je potřeba v rámci dialogu probrat více do hloubky. Patří mezi ně to, že potřebujeme eh, se více potřebujeme více diskuzní mezi všemi institucemi, například u přidané evropské hodnoty, pak je to téma inkluze, jak jste o něm hovořila vy, paní Šojdrová, mobilita dospělých eh, osob, které se dále vzdělávají, mladé, skupiny mládeže, sport a tak dále. Na základě dosavadních diskusů si ale myslíme, že můžeme během finského předsednictví dosáhnout dobrého pokroku. Děkuji. Eh, paní Kosuná, paní ministrině, máte slovo. Děkuji za slovo, děkuji za eh, dobré otázky a připomínky. Eh, my doufáme, že budeme moci zahájit eh, jednání ke sborům Solidarity a doufáme, že během jednání se dostaneme co nejdále. Vnímáme tady dobré synergie mezi sbory Solidarity a programem Erasmus. A právě takovéto iniciativy potřebujeme ze strany EU, tak abychom viděli přidanou hodnotu pro mladé osoby, pro mladé lidi. Eh, paní eh, Eva Kamrevert, děkuji. Děkuji oběma ministrním. Představili jste nám podle mě hodně ambiciozní program. Když si vezmeme, že v podstatě předsednictví rady už má k dispozici jenom čtyři měsíce, a v tomto ohledu vám z celého srdce přeju úspěšné předsednictví a také dobrou spolupráci s Evropským parlamentem. Mohu vás o tom ujistit, že my budeme spolupracovat. Začnu Arasmem Plus. Eh, vy jste správně poukázali na to, že i občané eh, považují tento program za jeden z nejdůležitějších, jako třetí nejdůležitější. Ale eh, to se musí podle mne odrazit také po finanční stránce ze strany Rady. V, mm, v horizontu 2020 viděli jsme rozpočet na 2020, ale viděli jsme tam škrty nejenom eh, Erasmu, ale i u jiných programů a my bychom chtěli tyto škrty zrušit, dokonce bychom chtěli navýšit ten rozpočet ještě o 10% a v tomto opravdu spoleháme na podporu finského předsednictví a zejména politiku z oblasti vzdělávání. Potřebujeme pomoc přesvědčit ministry financí. Eh, nelze pouze hovořit o významu a důležitosti programu Erasmu, ale je potřeba být ochoten potom také poskytnout eh, nezbytné finanční prostředky, jinak to jsou taková jenom pěkná nedělní kázání, která nepřinesou nic konkrétní. Eh, děkujeme moc za eh, skvělou iniciativu ministrů vzdělávání a financí, to je spojit dohromady a doufám, že se vám podaří přesvědčit ministry financí k tomu, aby nezůstalo pouze u slov. Investice do vzdělávání kultury jsou investice do budoucnosti Evropy. A myslím si, že toto je potřeba, aby si ministři financí uvědomili. Evropský vzdělávací prostor, opět podle mě jde o e, ambiciozní e, cíl 2025 by měl být dokončen. My jsme jako Evropský parlament připraveni v této věci, komise podle mě také, ale mám trochu pochybnosti o tom, zda to platí také pro všechny členské státy. Paní kolegyně Šojdrová už poukazovala na to, že Finsko je takovou pionýrskou zemí nebo takovým eh, ideálem eh, v oblasti vzdělávání a počítáme tedy proto s vaší podporou eh, v tom, že eh, přesvědčíte členské státy také o tom, aby nehovořili neustále nejdříve o kompetencích a aby se mm, tak řečovitě nedrželi ehm, toho, jaké jsou jejich kompetence, co spadá pod jejich zemi, pořád řešili subsidiaritu, ale spíše, aby se nejdříve podívali na to, jaké společné cíle si můžeme stanovat a potom si říci, kdo z nás nebo kdo je nejlépe pozicionován pro to, ty cíle eh, dosáhnout, ať už je to na úrovni eh, státu nebo evropské úrovni nebo regionu. Důležité a podstatné je pouze to, zda ty cíle dosáhneme. A velmi si cením pragmatického přístupu a doufám, že ten pragmatický přístup nezůstane jenom u vás, ale že se rozšíří i dále. A v tomto hodu už se moc těším na vaší spolupráci. Paní Andersen, paní ministrině. Eh, děkuji, paní Kamrevert, za vaše otázky. Je pravda, že program předsednictví je hodně ambiciozní, ale my jsme vyhlášeni také naší efektivitou, takže eh, doufáme, že se nám podaří udělat zase velký krok ku předu. Děkuji za to, co jste říkala k tomu setkání eh, Společné rady ministrů vzdělávání a financí obecně si myslím, že je hodně důležité pro nás, pro všechny spolupracovat, tak abychom opravdu eh, zdůraznili význam investic do vzdělávání eh, a investic do výzkumu. Jak z hlediska rovnoprávnosti, rovnosti, ale také z hlediska ekonomického růstu. Pokud jde o program Erasmus+, Musím zopakovat, jak už jsem řekla, že se hodně v této věci angažujeme, chceme zahájit trialog, jednání o novém programu, ale rozpočtové otázky je třeba vyřešit v pozdější fázi, protože na ně má velký dopad jednání o celkovém rozpočtovém rámci. Pro nás je samozřejmě také důležité to, abychom pracovali společně, aby fungovala spolupráce mezi různými institucemi, právě v otázkách, které jsou eh, významné pro nás, pro všechny. Paní ministrině, chcete něco doplnit? Kiitos hyvistä puheenvuo- eh, huomioista. Eh, Děkuji za opravdu důležité eh, připomínky, paní Kamerevert. Zásada subsidiarity. Společné cíle jsou to, o co tu jde, to je ta klíčová otázka, podle mě. Ja, als nächstes äh, eh, haben wir... Dobře, paní Fara. Uh, thank you. Uh, um, uh, merci, madame. Děkuji vám, paní ministrině, za to, že jste přišli, za vaše vystoupení. Také sdílím vaše ambice, které jste zmínili především v oblasti celoživotního učení, digitálního vzdělávání evropských univerzit a kreativních odvětví, zvláště pro kulturu, což je důležité, protože slovo kultura se v úvodním dokumentu finských eh, eh, priorit v předsednictví nevyskytuje, proto jsme rádi za vaše ujištění. Nejprve ke vzdělávání, co se týče učňovského vzdělávání, eh, a tedy právě učňovské vzdělávání a odborné vzdělávání obecněji je velice důležité. Co může dále obohatit program Erasmus Plus právě o dimenzi sociální inkluze je právě zařazení učňovského školství a e, tím, jak se výrazně zvyšuje e, rozpočet Erasmu+, tak e, to vnímáme jako velice aktuální se zaměřovat na rozšíření o působnosti. Dále bych se ráda zmínila o rozměru kultury Právě v této souvislosti je důležité uvědomit si naše dědictví, ať už dědictví hmotné či nehmotné naše historie, lingvistické dědictví v této souvislosti je důležité. Děkuji. Mm, kdo z vás dvou by si přál odpovědět? Paní Andersen? Děkuji paní Farán za otázku. Jsem ráda, že jste zmínila také odbornou přípravu a význam této části vzdělávání. I pro nás je hodně důležité, aby eh, odborná příprava podporovala, eh, byla podpořena také programem Erasmus, aby tomu tak bylo v budoucnosti. My chceme podporovat eh, odborné vzdělávání, odbornou přípravu, tak aby to byla eh, atraktivní volba pro mladé studenty, aby eh, to vedlo k vysoce kvalitním pracovním místům, aby se zvyšovala zaměstnatelnost. A myslíme si, že by to mělo mít stejnou hodnotu jako obecné vyšší vzdělávání, aby nebyl rozdíl v tom, jak společnost nahlíží na tento typ vzdělávání a aby eh, z tohoto typu vzdělávání byl stej, byla stejná možnost přístupu k dalšímu vyššímu vzdělávání, aby i tito studenti měli možnost eh, pokračovat v pozdější fázi ve vyšším vzdělávání. My si myslíme, že vysoce kvalitní odborná příprava, eh, se v, která se v Evropě nabízí, tak by měla být viditelnější. Myslíme si, že Evropský, vík doved... Evropský týden dovedností je dobrou příležitostí pro toto eh, zaměření na odbornou přípravu. A eh, letos se bude kovat, konat v Helsinkách během eh, našeho předsednictví a my uděláme vše, co bude v našich silách, abychom tuto příležitost maximálně využili, proto aby se zvýšila pozitivní viditelnost odborné přípravy. Dank, Minister. Eh, paní ministrině eh, Kosunen. Děkuji za otázky. V roce 2018 eh, bylo tématem roku Evropské dědictví a Rada se domnívá, že jde o stálou prioritu, že by to mělo být pro nás prioritou neustále. Jak jste řekla, v novém strategickém programu bude součástí také kulturní dědictví, jakožto nedílná součást evropské identity. A v našem programu zmiňujeme také toto téma. 2019 bude poprvé rokem, kdy kulturní plán eh, bude eh, realizován. Kulturní plán zahrnuje pět eh, klíčových témat. Jednak jde o udržitelnost kulturního dědictví a právě přes udržitelnost můžeme ukázat, jak si ceníme kulturní dědictví a jak eh, o něj pečujeme. Eh, z hlediska ekonomického nebo z hlediska životního prostředí. Během předsednictví rady se Finsko bude starat o to, aby plán byl skutečně plně realizován. Paní Andersen jako další, prosím, máte slovo. E, paní ministrně, děkuji za to, že jste mezi nás zavítali a také děkuji za představení vašeho velmi ambiciozního programu. Z velké části s tím můžeme souhlasit. Je to opravdu žádoucí, to, co jste si naplánovali. Chci se zeptat na evropskou kulturu, už tady několikrát zaznělo tento pojem. A mě by zajímalo, jak se k tomu stavíte vy. Mám tak trochu dojem, že podpora evropské kultury jde na úkor mnoha rozdílných, pestrých kultur eh, národů Evropy. A chtěla bych vědět, zda si myslíte, že je žádoucí, aby právě ta skvělá pestrost evropských kultur měla být nahrazena jednotnou evropskou kulturou. Je třeba samozřejmě zohlednit to, že to má své důsledky ty pestré různé evropské kultury by pak už neexistovaly. Jak se na to díváte? Paní Kosinen? Děkuji za uh, tuto otázku. Samozřejmě, že se tyto pochybnosti eh, objevují všude v Evropě, ale každý členský stát má svou kulturu, svou identitu, své kulturní dědictví, které spolu utváří společnou evropskou kulturu a společné evropské dědictví. Já si nemyslím, že by toto bylo v rozporu. Ani v programech eh, nic takového nepozorujeme. Měli bychom se postarat o to, abychom pečovali o svou vlastní kulturu, ale neměli bychom zapomínat ani na společnou evropskou kulturu. I o to bychom měli pečovat, stejně jako o společné hodnoty, pro které se všichni zasazujeme. Já předám eh, slovo dalším řečníci, ale chci poukázat ještě na to, že vlastně máme heslo Evropské unie jednotní v rozmanitosti. To znamená, určitě nechceme všechno sjednotit, ale chceme zachovat pestrost a rozmanitost. Je to součást evropského kulturního dědictví. Pan Franz, jakožto zastupující koordinátor za zelené. Děkuji. rovnost šancí a Erasmus+, Plus, to je nelehký úkol, protože miliony mladých lidí kvůli sociální situaci mm, a zejména se týká osob, které jsou diskriminovány, tak eh, tyto mladí lidé se nemohou zúčastnit kvůli sociální situaci. A právě u občanů z, mm, z tohoto prostředí není Erasmus Plus reálný kvůli segregaci a diskriminaci. Co chcete dělat proti tomu, aby jsme odbourali tuto nespravedlnost? Aby Erasmus Plus eh, reagoval také na potřeby těch nej, nejvíce diskriminovaných osob. Děkuji. Frau Ministerin Anderson. Paní Anderson. Uh, eh, thank you, Mr. Franz, for your... Děkuji, pane Franci, za vaše otázky co se týká inkluze v programu Erasmus+. Domníváme se, že je velmi důležité, abychom se zaměřili na rozvoj inkluze v programu Erasmus+. Jak říkáte, je důležité, abychom zajistili, aby tento program byl otevřený a aby mm, umožňoval mladým občanům Evropy eh, bez ohledu na Eh, jejich původ nebo socioekonomické postavení jejich rodiny, aby se mohli eh, do tohoto programu zapojit. I toto je náš cíl a jak jsem zmiňovala, v programu Erasmus Plus je právě rozměr inkluze jako jedna z otázek, na kterou se budeme muset v dalším trialogu více soustředit a vnímáme to jako velmi důležitou klíčovou součást programu a chceme ji dále rozvíjet. Zur nächsten, äh, zum nächsten, das ist Herr Kisil äh, Jurek. Žení pan Jurek. Děkuji mnohokrát oběma ministriním. Přeji vám hodně úspěchů a dobře vím o tom, jak jsou Finové efektivní, tak věřím, že budu i tady a přeji opravdu hodně úspěchu. Eh, chtěl bych diskutovat o jedné věci, jak můžeme řešit některé otázky, jako eh, například situaci, eh, kdy národní vzdělávání obsahuje nějaké historické rasové stereotypy. Eh, určité charakteristiky eh, v nových evropských státech Unie, eh, které působí ksenofobii, rasismus a genderovou diskriminaci. A to jsou důležitá témata. A v některých zemích se to děje víc, někde méně. A někdy mám dojem, že národní vzdělávání se obrací proti evropským občanům. E, máme tedy všechna tato témata, která e, se objevují a je to velice důležité. Chcete se k tomu, prosím, také vyjádřit? Ministerin Anderson. Paní ministrině Anderson, e, děkuji vám, pane poslanče, za otázku. Je to poněkud složité téma, protože to je taky otázka kompetencí. Kompetencí EU ve vzdělávání a školství, když hovoříme o obsahu našeho vzdělávacího systému. Samozřejmě kompetence EU je omezená na podporování a koordinování akcí v oblasti školství, které provádí členské státy, ale i s touto omezenou kompetencí samozřejmě je hodně, co může EU udělat, aby umožnila výměnu myšlenek, výměnu dobré praxe mezi členskými státy. A e, myslím, že to se zpět dostává k našemu pohledu na vzdělávání jako celek, tedy jaká je úloha vzdělávacích systémů ve společnosti. A já si osobně myslím, a to chceme zdůraznit, je e, význam práva na inkluzivní vzdělávání a také na celoživotní učení a jak důležité je to pro sociální práva v Evropě, ale také pro kvalitu, bláho a osobní rozvoj všech občanů Evropy. Ehm, doufám tedy, že bude příležitost vést eh, politickou rozpravu o eh, úloze vzdělávání ve společnosti, především pro podporu hodnot společnosti. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám za tyto aktuální otázky. Každá země eh, má své kompetence v oblasti vzdělávání a právě váš výbor také sehrává důležitou úlohu eh, ve výměně dobré praxe a také zmírňování rozdílů mezi zeměmi, mezi státy. Eh, a také ve vašem programu, ve vaší práci tady na půdě parlamentu můžete také eh, poukázat na to, že důležité je vzájemné kulturní porozumění. A právě eh, poznání kultury jiné země, to je něco, eh, co je Evropě vlastní a mělo by to být podporováno. Právě Erasmus Plus je takovým příkladem seznamování se s kulturami jiných. A důležité je, aby si mladí uvědomili, v jakém prostředí žijí, v jakém prostředí žijí jiní mladí lidé. Já si myslím, že mladým můžeme důvěřovat obecně. A e, e, systém této souvislosti je velmi dobrý. Ja, vielen Dank. Äh, wir haben jetzt die Runde der Koordinatoren beendet und wir gehen. Teď jsme ukončili kolo koordinátorů a na řadu přicházejí členové, další členové výboru a prosím vás, abyste se omezili opravdu vždy na jednu minutu, protože se vás hlásilo hodně. Eh, pan Věr. Hvala lepa za besedo. Hvala lepa za dobrou představitu oběch ministric. Děkuji za výbornou prezentaci oběma ministriním. Mám otázku. Trialog k Erasmus+. Myslíte si, že by bylo možné ho eh, zvládnout do konce roku v rámci ještě vašeho předsednictví? Je to možné? Je to žádoucí? Äh, mm, pozbíráme několik otázek. Pan Luis de Vesera. muchas gracias. Eh, ambas, eh, la señora Anderson, la señora Kosonen, por, por su... Eh, chci poděkovat oběma ministrním za prezentace. Možná, že bylo fajn, kdybyste poskytli něco více podrobností, ale cením si i toho, co jste řekli. Ale trochu mě zaskočilo, že se nikdo neptal na vzdělávání pro u evropského občanství nebo o osvětě, o hodnotách a evropském občanství. Hovoříte o vzdělávání, které připravuje lidi na vstup na trh práce, ale eh, pro ty z nás, kteří podporují evropský projekt, tak eh, je důležitá i osvěta ve věci evropských hodnot. Zapomněli jste na to, nebo jste to jenom dnes nezmiňovali? Paní Kamrvet a ostatní kolegové také zmiňovali to, že jsme hodně znepokojení škrty, které jsou naplánovány na příští rok v oblastech, která, které vy sami jste říkali, že jsou hodně důležité pro tvorbu Evropy. Například u tvořivé Evropy. Mohla by paní ministrně říci, eh, zda to je skutečně pozice rady? A jsou některé členské státy, které jsou proti této myšlence? A k otázce Evropských sborů Solidarity. Financování programu, jak určitě víte, je mnohem nižší než u Erasmu. Neměli bych, nemohli bychom najít eh, nějaké prostředky navíc také pro eh, sbory Solidarity. Teď dám možnost oběma ministrním, eh, aby odpověděli. Já se omlouvám paní kolegyni Eh, že jsem vás přeskočila v pořadí, pak budete mít prostor ještě položit otázku jako koordinátorka, ale teď nejdříve paní ministrně, která odpoví. Děkuji. Já začnu s otázkami pana Zvěra, eh, které se týkají vyjednávání o programu Erasmus+. Pokud se týká eh, určitých problémů s programem, tak eh, nedořešených věcí, tak doufáme, že se nám podaří, jsme přesvědčeni, že se nám podaří dokončit vyjednávání do konce roku. A co se týče financování, tam je situace trošku složitější, především kvůli Brexitu a eh, dalšímu politickému vývoji, takže eh, pokud je o financování, tam je méně pravděpodobné, že se nám podaří vyjednávání do konce roku dokončit. A e, děkuji také panu Nevesovi za otázky, které se týkaly evropských hodnot ve vzdělávání. Samozřejmě e, vzdělávání je důležité pro hodnoty mladých občanů a je důležité pro předávání evropských hodnot. A já si uvědomuji, že řada z těch programů, o nich se tady hovoří, Erasmus+, sbory Solidarity a další, mají právě klíčový úkol eh, předat mladým Evropanům pocit evropské identity, možnost cestovat, možnost seznamovat se s lidmi, poznávat kultury a každodenní život v jiných zemích. A v mnoha směrech tedy tento výbor, ale také naše práce ve Finsku e, jsou si velmi blízké tím, že se zbližují k evropským hodnotám. Frau Ministerin Kosonen. Paní ministrině Kosonen, děkuji. Děkuji za tyto otázky. Panu Devesovi. Kreativní Evropa eh, má malý rozpočet. Eh, a na radě se byla snížena částka vyčleněná komisí, a to se týká všech liní, včetně kreativní Evropy. A V současné době jsou dvě skupiny, které se v tomto kontextu fondují, formují. Je tam tedy čistý přispěvatel a e, čistý příjemce. Ehm, a domnívám se, že je důležité nalézt kompromis mezi všemi zeměmi. Současně bude rozpočet vždycky e, samozřejmě Eh, řešen společně s parlamentem. Jsme však teprve na začátku rozpočtových vyjednávání a proto eh, se zaměříme vždycky na proces konciliace, eh, ještě než vznikne definitivní rozpočet. A co se týče sboru Solidarity, vyjednávání jsou součástí programu. Uvidíme, jak se budou vyvíjet a uvidíme, co bude v celé válce. Děkuji. Vielen Dank. Ich gebe jetzt das Wort für zwei Minuten an Frau Melbader. Děkuji. Já teď eh, vracím eh, slovo na dvě minuty paní Melbader jako koordinátorce. Děkuji, paní předsedkyně, eh, za EKR. Bych ráda také poděkovala oběma mm, paní ministriní Antesanové Kosonenové za prezentaci a blahopřeji vám k dobře vyváženým k vyváženému ambicioznímu programu. Finsko je známé e, svým úspěchem, pokud jde o inovace a školství. A já si velice eh, vážím tu koncepci, eh, té koncepce hm, průběžného vzdělávání, eh, kterou jste zařadili na program předsednictví. Jak vnímáte úlohu uměleckého vzdělávání ve své strategii? A potom druhá věc je komplexní bezpečnost. Já si myslím, že kultura a vzdělávání a média jsou eh, důležitými zdroji. Už tady hovoříme o komplexní bezpečnosti. A moc se toho neříkali o podpoře svobodných, rozmanitých a spolehlivých médií. To jsou věci, o kterých se nedávno debatovalo hodně mezi ministry. Vy, paní ministrině Kosonen? Já se omlouvám, eh, paní Melbart, eh, děkuji vám za otázky. My si vždycky musíme poradit eh, mezi sebou, kdo zodpovídá za co, než vám odpovíme. ale eh, hovořila jste eh, především o mm, průběžném vzdělávání. To je jedna z věcí, kterou chceme eh, zdůraznit ve svém programu. Myslím si, že to souvisí i s tím, co jste říkala o komplexní bezpečnosti. My vnímáme potřebu průběžného vzdělávání v důsledku toho, co se děje v rozvoji technologií a digitalizace automatizace eh, na trhu práce. Musíme se postarat o to, aby jak eh, jednotlivci, tak eh, společnost byli vybaveni pro probíhající změny dané technologickým vývojem. Podívejte se na digitální dovednosti aby jak eh, studenti, mladí studenti, tak dospělí eh, měli možnost aktualizovat své digitální dovednosti. To je něco velmi důležitého z pohledu eh, komplexní bezpečnosti. A také z pohledu fake news a celé té debaty, která běží o mediální politice. To je dobrý příklad toho, jak je tohle navzájem propojené paní ministrině Kosonen. Děkuji vám. To je opravdu velice dobrá otázka. Já bych eh, možná zmínila, jak se Finsko zavázalo v oblasti kulturního vzdělávání a hudebního vzdělávání. Jenom v hudbě Máme eh, rozpočet 100 milionů eur na eh, rok a to je nás eh, necelých 5 milionů ve Finsku. Takže opravdu silně vzděláváme, mm, tedy investujeme v tomto směru. Kultura a umění, to jsou důležité součásti našeho školství a svobodná média jsou samozřejmě velice důležitá. Musíme se také muset, eh, musíme se také být schopni eh, spolehnout na tisk a postarat se o to, aby chom měli eh, pro mladé takové kompetence, abychom mohli pro ně zachovat přístup ke všem kanálům, aby byli schopni si vybírat. Tak teď eh, pánové Mohamed a Franc a jejich otázky. Pan Mohamed. Není tady? Dobrá. Eh, rušně se zmínila to slovo od B, tak se vás zeptám na Brexit. Pokud jde o, kromě rozpočtu, Hmm, jsou nějaké jiné věci, které plánujete, pokud jde o nejistotu, kterou Brexit způsobuje nejenom v naší zemi, ale eh, i u vás? Já stavuji svou otázku a ta už byla zodpovězena. Takže vezmeme pana Frankovského. Děkuji vám, eh, vítejte. Děkuji vám za prezentaci vašich priorit. Chtěl jsem se zeptat ke sportu. Eh, eh, jak se budete, na co se budete zaměřovat při ochraně dětí ve sportu nebo při sportu? Můžete ukázat konkrétně nějaké mm, věci, které chcete dělat v téhle otázce v rámci finského předsednictví? Dobrá, tak kdo z vás by odpověděl, prosím? Děkuji vám. Děkuji vám, pane Mohamede, eh, za otázku eh, na to slovo začínající od B. Samozřejmě. K našim eh, prioritám předsednictví je, patří hájit jednotu Evropské unie a jako předsednictví jsme plně za linií přijatou radou v červnu což znamená, že Evropská unie eh, neotevře eh, dohodu o odstoupení, ale eh, podmínky budoucího vztahu mohou být upraveny. Pokud je o Erasmus+, tak Británie se bude účastnit až do data odstoupení normálně. A pokud bude dosažena dohody o mm, odstoupení, tak eh, se Británie účastnit bude do konce stávajícího programu období. Pokud odejde bez eh, dohody, tak eh, ty stávající, stávající období mobility mohou, mohou být dokončena tak, jak je plánováno, ale další již nebudou započata. Děkuji paní místně Kosometen. Děkuji vám. A děkuji panu Francovkovskému za tuto otázku. K bezpečnosti a ochraně eh, dětí eh, při sportu. Samozřejmě eh, chceme navázat na tu dobrou práci, která už byla odvedena, ale byly k tomu přijaty za eh, věry rady. Chceme se zaměřit na eh, konkrétní eh, v iniciativy toho, jak zlepšit tu bezpečnost při sportu. Ty závěry chtějí podporovat obecně to, aby děti více sportovaly. A tím se obecně zlepšili jejich blahobyt. 24.9. k tomu budeme mít také eh, konferenci v eh, finském ESPO. Děkuji, teď paní Punting a paní Smerlio. Eh, děkuji vám uh, ohledně uh, za to, co říkáte o prodloužení Erasmus+. Plus a, a zejména uh, o jeho rozšíření na uh, učně. Je to velice do budoucna zaměřená iniciativa a já ji vítám. Potom 16. října eh, mi sem přijede eh, skupina učňů, aby si trochu eh, rozšířila obzory. Nevím, chci prostě umožnit zažít EU. Můžete se s nimi setkat, budeme mít recepci, pošlu vám určitě pozvánku. A potom ty krátkodobé mm, kontrakty. Eh, které, kteří mladé lidé, které mladí lidé dostávají, zejména v audiovizuálním světě. Mladí lidé, někteří dostávají méně příležitostí v oblasti školství a já se chci zeptat, co chcete dělat, aby eh, lidé eh, nebyli zklamáni, aby měli určitou ochranu, určitou, určitý způsob sociální mobility. Mikrofon byl vypnut. Děkuji. Děkuji za slovo, děkuji za vystoupení. Děkuji za vaše vystoupení. Myslím si, že potřebujeme jednoznačně nový para, nové paradigma, eh, abychom stavili na znalostech, na vyhodnocení kulturních eh, projektů. Ehm, kreativní Evropa, to je věc, kterou se budu zabývat v následujících letech. Já jsem ocenil tu laskavost, ale potřebujeme konkrétní závazky. Máme za sebou už určité zkušenosti a musíme na nich stavět a zlepšit plán podpory programu, zjednodušení, transparentnost, otázku šíření mezi evropskými občany. Musíme zlepšit genderovou rovnoprávnost, také monitoring a hodnocení eh, ex post, hodnocení efektivity programu. A zejména je, pokud je pravda, že kultura je skutečně v centru eh, toho, tohoto pololetí, tak i politické a ekonomické závazky u všech programů a zejména u tvoře Evropy jsou potřeba. Děkuji. Eh, thank you. Um... Děkuji vám. Já odpovím na otázku paní Panting. Děkuji vám a samozřejmě mm, pošlete pozvánku na akci v eh, říjnu. Hovořila jste také o, o tom, jak budeme pracovat na sociální mobilitě a proti eh, rozčarování. Je Eh, mladých eh, lidí, eh, zejména těch, kteří nemají tak rozsáhlé vzdělání. To nejdůležitější je, abychom se zamýšleli nad vzděláváním ve vší vzdělávací politice, protože největší zbraň, nejlepší zbraň proti deziluzí je podle mě vzdělání je také nejlepší způsob, jak společnost zajistí sociální mobilitu. Mít eh, kvalitní školství, které, které se zaměřuje také na zranitelnější skupiny. Eh, řeší otázky, jaké migrace, aby byly možnosti, aby všechny rodiny a všechny děti mohly eh, mít kvalitní vzdělávání v patřičné fázi svého života. Teď tady hovořím samozřejmě z finského pohledu. My tady eh, jako velice důležité eh, vnímáme eh, mm, ranou péči o dítě, zejména a vzdělávání, zejména u dětí, které přicházejí z takového nižšího socioekonomického prostředí, říká řešnice. Další věc je tady vysoce kvalitní profesní vzdělávání a příprava aby eh, ti lidé mohli později pokračovat ve svých eh, studiích, pokud budou chtít, tak aby eh, tady nebyly žádné zavřené dveře ve školství. Děkuji vám za tuto dobrou otázku. A panu Smerliovi bych řekla, že to vnímám stejně jako vy. ty cíle eh, kreativního sektoru. Jak už jsem říkala, tahle eh, rozpočtová vyjednávání právě probíhají. A my se samozřejmě eh, snažíme o velice dobrý konečný výsledek. Děkuji. A teď další otázka. Vždycky pomenutě pan Garcia de Blanco a pan Polak. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní ministrině, za představení vašeho ambiciozního programu. Já osobně eh, nejsem obeznámen s finskou efektivitou, ale jsem si jistý, eh, že to všechno budete eh, schopné zvládnout. Nepoložili jste příliš velký důraz na kulturu. Samozřejmě my už máme evropskou kulturu, Evropská unie a tato sněmovna je takovým výsledkem opravdu zásadního smýšlení o evropské kultuře a o sdílených hodnotách evropských. A proto je důležité i nadále investovat do kultury. Musíme se postarat o to, aby e, lidé toho dobře toho dosvěděli o naší sdílené kultuře. Rád eh, bych se také dověděl něco o tom, eh, že evropská kultura a evropská identita mm, mohou být zneužity extremisty. Pokud je o kulturu, tak nás eh, kultura spojuje jako společenství, takže může to také vytv- pomoci eh, vytvářet eh, eh, pracovní místa. a Takže co si myslíte o harmonizaci DPH po celé Evropské unii? To se nesmírně liší mezi jednotlivými zeměmi. By se vytvořil určitý ekosystém pro kulturní podniky v Evropě. Bylo to velice nízké ve Španělsku, ta DPH a ve Francii. Ve Španělsku je to jedna z nejvyšších v Evropě. Děkuji. V úvodě chcem ocenit naozaj priority, které jste si... Já velice oceňuji vaše priority, zejména kvalitní a inkluzivní vzdělávání. My víme, že v členských státech EU se e, školství liší. Shodneme se na tom, že eh, školství zásadně ovlivňuje eh, úspěšnost a neúspěšnost dítěte v budoucnosti. Často se ale stává, že děti ze sociálně zvýhodněného prostředí jsou v jedné zemi úspěšné a ty tež děti z téhož sociálního prostředí, které potom migrují do jiné země, tak v jiném eh, školství uspějí. Evropské unii je spousta dětí, které pustíme eh, ze školství bez přípravy na pracovní trh, bez kvalifikace. A já se tedy chci eh, zeptat v souvislosti s vaším předsednictvím, jak chcete dostat kvalitní a inkluzivní vzdělávání do nejchudších regionů v Evropě. Jak chcete přispět k tomu, aby každé dítě i to eh, ze sociálně znevýhodněného prostředí i v chudé zemi dostalo budoucnost, dostalo kvalifikaci, která je vstupenkou na pracovní trh? Frau Ministerin Kosonen. Paní ministrině Kosonen. Děkuji vám, eh, panu Plankovi. Eh, bych eh, řekla, že je nesmírně důležité, aby tyto kulturní projekty v společné Evropě pokračovaly. A tady bych zdůraznil i projekt kulturních hlavních měst. Ten má vysokou přednou hodnotu pro spoustu měst v Evropě. Často eh, se říká, že jsou to ty nejviditelnější eh, projekty, jsou to ty projekty, které jsou vidět terénu nejvíc. A, a zásadně to přispívá k tomu, abychom na místní úrovni eh, posílili vědomí o evropské identitě. To znamená, že takovéhle projekty už v Evropě máme. Ale teď o k té otázce eh, zdanění, tak tyhle eh, otázky zdanění eh, náleží do působnosti ministru financí. Ale spolupráce je samozřejmě důležitá i v této otázce. Děkuji, pane Polaku. K té otázce zajišťování kvality v jednotlivých školských systémech a také k mobilitě. Ve školním vzdělávání primárním vzdělávání zajišťování eh, kvality poměrně nová oblast spolupráce. A vzhledem k eh, té obrovské různorodosti eh, vzdělávacích systémů, u povinného vzdělávání se teď zaměřujeme zejména mm, na výměnu poznatků a mm, o tom, jak to dělat nejlépe. Ale eh, je důležité, abychom eh, se eh, spojili, abychom měli výzkum, abychom měli relevantní informace o tom, co funguje a co nefunguje, když děláme spolupráci na mezinárodní úrovni. Další důležitá věc je úloha učitelů. Jsme svědky toho, že poměrně velký, vysoký sociální status učitelské profese ve Finsku je jeden z faktorů kvalitního vzdělávání. A znamená to také, že učitelé mají poměrně vysokou autonomii, pokud jde o pracovní kulturu a, a, a učební metody, které jsou uplatňovány v jednotlivých třídách. A no, také chci zdůraznit, že jedna z klíčových priorit eh, implementace evropského eh, vzdělávacího prostoru do roku 2025 je odstranit eh, bariéry vůči bariéry pro studování v jiném členském státu. A to samozřejmě se vyžádá z značnou podporu ostatních členských států. A teď k poslednímu bloku otázek se dostáváme a já vás připovídám, připomínám, že tady máme jenom minutu na otázku. Judy Ward, pan Koleja a paní Florian. Děkuji vám. Takže e, nejdříve e, mobilita. To je svoboda e, pohybu. O tom bychom se měli bavit daleko častěji. Je tady někdo, kdo pracuje s mladými lidmi, eh, s umělci, eh, eh, a svoboda pohybu je pro ně tedy velice důležitá v Británii a mm, je to naprosto klíčové pro kreativní průmysl mít svobodu pohybu a já opravdu tohle tomu, myslím, musíme pohybovat. Je důležité, že se zaměřujete na celoživotní vzdělávání a chci se zeptat, jestli eh, tohle chcete nějak podporovat eh, prostřednictvím odborů a eh, nebo jiných zaměstnaneckých svazů. Jste si vědomi o skvělé platformě celoživotního vzdělávání, kterou tady máme, kde poslanci pracují velice úzce s tímto sektorem. A pokud je o inkluzi, tak si myslím, že je tady spousta skvělých věcí, které podpořil Erasmus+. Můžu vám dát skvělé příklady eh, z Británie. Například lidé se vzdělávacími problémy, eh, kteří dostali programy, mohli cestovat eh, po celé, Evropě, mohli cestovat po celé Evropě a jejich práce byla oceněna v Evropské unii, tam, když ji neocenili ve členském státě. A poslední věc. Já jsem byla autorkou zprávy o mezikulturním eh, dialogu, eh, rozmanitosti a kulturní vzdělávání v oblasti eh, základních hodnot, což byla naše reakce na pařížskou deklaraci a to bylo naposledy, kdy ministři vzdělávání udělali společnou deklaraci a mě by zajímalo, jestli na to chcete navázat. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve děkuji oběma ministriním za skvělou prezentaci programu předsednictví. V tomto programu eh, uznáváme, že eh, digitalizace ekonomiky je eh, klíčová pro posílení všech sektorů a že bychom měli využít růstový potenciál kulturního a kreativního průmyslu. Naše skupina vítá, že vaše předsednictví uznává pozitivní dopad digitalizace na ekonomiku. Zároveň si myslíme, že je tady důležitá vazba mezi přístupu ke kultuře a sdíláním znalostí a blahobytem. A proto bychom se neměli eh, zaměřovat jen na růstový eh, potenciál eh, kreativní průmyslu, ale také na ten kulturní aspekt, aspekt sdílení znalostí. Co chcete tedy dělat v této oblasti jako finské předsednictví? Děkuji. A závěrem paní Vejdubé. Děkuji vám. Paní předsedkyně. Eh, během celé té debaty, když jsme se zabývali vašimi prioritami, tak jsem si eh, kladla otázku, jestli eh, vytváření nebo podporování podnikatelského ducha, podnikavého ducha mezi mladými je nějakou prioritou. Spousta mladých chce eh, založit si podnik, podnikatel eh, riskuje, vytváří eh, pracovní místa a bohatství. Bylo by důležité, bylo by dobré podpořit takto mladé lidi. Chceme jim dát více příležitostí, více dovedností a co největší v mobilitu po celé EU. A postaráme se tedy o to, aby evropské děti mohly jednou eh, jet z domu a říct eh, rodičům, eh, chci být podnikatelem, chci se založit podnik, potřebujeme podnikání v Evropě. Tak, aby, takže vzděláváme lidi, aby byli schopni podnikat. Děkuji. Paní ministrině Anderson. Děkuji paní Ward, panu Kolajovi i paní eh, Peňveo. Myslím si, že eh, na všechno odpovím najednou. V několika ohledech jste se tady eh, dotkli digitalizace a celoživotního vzdělávání nebo průběžného vzdělávání. My si myslíme, že celoživotní vzdělávání je doplněno právě průběžným vzděláváním. To průběžné vzdělávání má, být, má zdůrazňovat to, že jedno navazuje na druhé. Průběžné vzdělávání eh, souvisí samozřejmě s digitalizací společnosti, eh, s eh, technologickým rozvojem, transformací trhu práce. A jak říkám, vyžaduje si to v iniciativnější, více iniciativy, jak od jednotlivce, tak od společnosti. Tak by každý měl možnost se rekvalifikovat a zlepšit si kvalifikaci a také to znamená, eh, že naše vzdělávající instituce eh, a systém musí být flexibilnější. A k tomu, co říkala paní Ward, eh, samozřejmě to také znamená, že musíme spolupracovat se všemi různými aktéry ve společnosti, abychom nacházeli řešení, která také zapadají do potřeb pracujících v různých oblastech. Říkám si, že obyčejně, když hovoříte o mm, Mm, dospělých eh, mm, studentech, tak eh, tam největšími problémy eh, jsou nedostatek peněz nebo v, v motivace. A tak na to se musíme zaměřit. A také vám blahopřeji k té zprávě. Ta opravdu souvisí se všemi těmi debatami o evropských hodnotách a politice vycházející z hodnot zcela závěrem k mladým lidem a k podnikání. To souvisí s tím, jak je eh, celé naše školství nastaveno. Jeho úlohou je samozřejmě dát lidem eh, schopnosti a možnosti, až budou jednou chtít začít podnikat, aby tomu zvládli. Čili tohle určitě eh, klíčově souvisí s vzdělávací politikou. Děkuji vám paní Kolasonem. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji vám za tyto dobré otázky. Paní Ward, nejdříve. Rada by opravdu eh, tu mobilitu jako zvláštní cíň eh, ráda přidala k tomu návrhu eh, do eh, programu Kreativní Evropa. To je opravdu ehm, velice důležité pro spolupráci. Provázanost mezi kulturou a trvale udržitelným rozvojem, to chceme také zdůrazňovat. A, a také to správní, správné prostředí pro eh, inovaci. Agenda 2030 pro nás také bude velice důležitá. Kulturní politika může eh, vést k trvalé eh, udržitelným, k trvalým změnám. Nemáme žádný konten, konkrétní cíl pro kulturní, kulturní politiku ale těch 17 rozvojových cílů eh, souvisí s kulturní politikou. všechny eh, oblasti eh, politiky ostatně lze nějakým způsobem, nebo mohou nějakým způsobem přispět k trvale udržitelnému rozvoji. Zlepšování důvěry v institucí, prohlubování důvěry mezilidské a také důvěry v politiku. To všechno je třeba podporovat. To téma je velice důležité. Finsko jako předsednictví a předseda rady by eh, chtělo přinést eh, novou vizi v eh, této oblasti, tak abychom ty eh, prostředky eh, na mm, udržitelný rozvoj mohly doplňovat eh, kulturní politikou. Potom k té otázce podnikání mezi mládeží. Poměrně kvalitativní práce vede k tomu, že mladší, mládež je aktivnější že z nich mohou snáze eh, stavat podnikatele, takže, takže eh, určitě tam můžeme také investovat. Děkuji, já vám mnohokrát děkuji, eh, paní ministrině Anderson i Kosonen, za věcnou a velice informativní debatu. Myslím si, že to byla velice užitečná výměna a těším se na nadcházející čtyři měsíce intenzivní spolupráce mezi naším eh, výborem a vámi v rámci předsednictví eh, rady. Určitě eh, se potkáme na jednom nebo jiném trialogu. Takže děkuji vám. Thank you. It was very interesting. And yeah. I think it's good hearing. Okay. Thanks a lot. Thanks. Thanks.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

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist noch nicht beendet. Wir haben noch ein Milé, kolego, milé, milí kolegové, milé kolegyně, ještě jsme neukončili zasedání. Máme eh, před sebou ještě jeden důležitý bod našeho pořadu jednání. Jak jste si určitě mohli všimnout ve svém pořadu jednání, máme tady generální ředitelství z eh, DG Connect Roberto eh, Violu a on nás bude informovat o aktuální situaci. Kdo už nechce se zúčastnit zasedání, tak ať prosím neprodleně a zejména potichu opustí sál. Ještě jednou to opakuji. Stále nás čeká ještě další část pořadu jednání. Prosím tedy kolegy, aby zaujali svá místa.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 Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, haben wir jetzt die Aussprache mit Herrn Roberto Teď nás čeká rozprava s Robertem Violou, generálním ředitelem eh, GD Connect. Máte to na pořadu jednání. Eh, pane Violo, je pro mě opravdu velkým potěšením na vás přivítat v našem výboru. Máme eh, na celou řadu zajímavých témat, například eh, vodítka ke směrnici o audiovizuálních mediálních službách nebo eh, fake news, falešné zprávy. Řešili jsme to s předsednictvím rady před chvílí, potom otázka neutrality sítě nebo frekvence 5G. To jsou témata, která náš výbor přímo či nepřímo která mm, se našeho výboru nepřímo, přímo, nepřímo týkají. A potom ještě téma Euronews. Eh, pravděpodobně eh, se toho tématu dotknou také někteří kolegovou. Kolegové, máte teď 10 minut na stručný úvod a poté se pustíme rovnou do diskuze. Pane Violo, máte slovo, prosím. Vážená paní předsedkyně, předsedkyně, vážení členové výboru, dámy a pánové, děkuji za vaše pozvání. Je to pro mě opravdu čest a potěšení zde být a moci vám prezentovat práci, která probíhá v rámci přípravy na další období komise. Jsme na důležité křižovatce. Už máme politická vodítka, od předsedkyně digitální transformace, hodnoty Evropy se tam významně objevují. To jsou veškeré činnosti, na kterých eh, jsem doposud pracovala a ty zůstanou i eh, nadále prioritou. Teď ještě čekáme na to, až začne nová komise pracovat, až proběhnou příslušná slyšení a tak dále. Ale jak jste uvedla, máme konkrétní legislativní povinnosti, které komisi náleží a komise se je snaží naplnit. První věc, kterou bych chtěla zmínit, je směrnice AVMSD audiovizuální mediální služby. Pracovali jsme hodně efektivně na eh, této směrnice po dobu asi tří let. Máme asi nejpokročilejší audiovizuální eh, pravidla, porovnáme to s tradičními médii, eh, sociální médii a tak dále. A jsou tam klíčová témata. Videodistribuce v jakémkoliv formátu, Hlavní rysy nové směrnice je oblast působnosti také pro platformy pro sdílení eh, videí. To znamená, stejná eh, pravidla, která platí pro tradiční eh, média, platí také pro platformy na šíření videí, samozřejmě s nezbytnou adaptací s na typ nebo charakter toho videa. Například ale pro reklamu jsou ta pravidla stejná, pokud je o ochranu nezletilých nebo eh, rychlost, eh, projevy, pardon, tak to je to samé, pravidla jsou stejná. Potřebujeme také jasno z hlediska ochrany občanů na sociálních médiích. Neměli bychom podceňovat tyto výzvy. Vidíme například, eh, jak to fungovalo o videa eh, z toho incidentu v Christchurchi, jaký to má dopad, eh, že se sleduje takováto střelba v reálném čase mm, na Facebooku a technicky to spadá právě do oblasti působnosti této směrnice. V tomto ohledu bych chtěl poukázat na další významný rys. Je poprvé, co evropská legislativa ehm, zavádí eh, závislost audiovizuálních regulátorů. To je velmi důležité, protože ať už se bude dít v Evropě cokoliv, pokud jde o pluralismus, vývoj eh, mediálních služeb, tak eh, musíme mít lokální regulátora, který musí být nezávislý na exekutivní pravomoci a a měl by být na nás zvažovat, vždycky posuzovat tu závislost nebo nezávislost jednotlivých jurisdikcí. To je velká změna, tomu tak nebylo do posud. A spolupráce regulátorů, takzvaná RK, jde o skupinu evropských regulátorů, tak eh, toto bylo vytvořeno, tato skupina, a nyní je formálně součástí směrnice. To jsou všechno nové mechanismy, které jsou hodně důležité. Teď musíme udělat za prvé eh, provést transpozici do vnitrostátní legislativy do září 2020. Budeme tlačit na členské státy, aby tuto hůtu dodrželi a měli bychom také usnadnit implementaci. Komise v tomto ohledu pracuje na vodících, která řeší u sociálních médií ty základní funkce to znamená, pokud je o nějaké sociální médio, tak jestli spadá do oblasti působnosti směrnice. Směrnice říká, že veškerá sociální média, která mají jako hlavní funkci video, tak spadají do oblasti působnosti směrnice. Velmi brzy rozešleme návrh eh, textu toho, jak ta kritéria konkretizovat, tak aby to bylo funkční a aby docházelo k maximální identifikaci těchto platform, a to jednotně v EU. Další prvek, který je součástí vodítek, je otázka těch 30%, eh, což je podíl, který je požadován u jakéhokoliv poskytovatele videového obsahu. Například Netflix eh, nyní musí mít 30 evropských děl, jakožto součást toho, co nabízejí. A Komise by měla poskytnout vodítka k tomu, jak počítat ten 30%, 30% podíl. My pracujeme na pravidlech, která jsou jasná, jednoduchá a povedou k maximálně jednotnému výkladu. Další věc budou výjimky. To znamená, směrnice hovoří o tom, že eh, některé společnosti jsou eh, vyloučeny z těch eh, podmínek a požadavků a opět vodítka vysvětlují tyto výjimky. My pracujeme na návrhu vodítek zatím. E, jako obvykle to potom sdělíme členským státům a bude moci být zahájena diskuze. Návrh textu kodex postupu, kterému se eh, hlásí podniků a po volbách budeme mít eh, výběrové řízení pro technický, technickou v rámci stroje CEF o investice ve výši asi 2,5 milionu. Pak máme eh, program Digitální Evropa, tam budou k dispozici další prostředky, které půjdou tímto směrem a eh, také usilujeme o uzavření jednání o kulturním programu to znamená, jde o celkový rámec pro kulturu a v rámci médií je na to vyhrazeno 75 milionů na tyto horizontální otázky. Poměrně eh, novou věcí Omlouvám se, já jsem zapomněl ještě eh, na mm, konkrétní uvedení eh, programu Kreativní Evropa. Za pár dní už začne trialog v této věci. V této věci je hodně důležité, že komise se vyžádala navýšení rozpočtu 30 v podstatě zdvojnásobujeme rozpočet. Ale je to žádná celá 0,1%. Myslíte si, že si evropská kultura eh, zaslouží více nebo žádná celá 0,1%? Pokud bude muset rada eh, dělat škrty, což nepříjemný úkol, nebo pokud parlament či komise, ale lineární škrty na kultuře, to je jako když dostanete mm, ránu kudlou dozad. Navrhli jsme eh, zvýšení rozpočtu, parlament ještě navrhl větší zvýšení, ale ten rozpočet stále zůstává velmi skromný. Eh, řešíme digitalizace kulturního dědictví. Požádali jsme, aby všechny členské státy mm, podepsaly dohodu, abychom měli databázy eh, za účelem zachování našeho kulturního dědictví. Bohužel jsme měli pravdu v tom, že dochází k nehodám, jako je například požár v Notre Dame Ehm, ne, nebylo to nějak zdokumentáno. Byla tam, působila v Notrnamu soukromý subjekt National Geographic, ale nám jde o to, abychom měli databázi, která by mohla eh, užitečná pro všechny, pro osoby, které pracují v tvořivém odvětví, které eh, pracují ve vzdělávání nebo v cestovním ruchu. A v tom by měla sloužit Europeana. My, eh, jakožto jediný velký blok států ve světě, máme legislativu k síťové neutralitě. Například eh, WhatsApp a Skype eh, byl zablokován v některých částech světa. My nejenom, že máme roaming v Evropě, ale máme síťovou neutralitu. Jsme opravdu přesvědčeni o tom, že síťová neutralita je nezbytná a současná legislativa dobře funguje. Ehm, někteří říkají, že 5G ehm, kontext naprosto změní. My se ehm, nedomníváme, že tomu tak bude. My si myslíme, že současné podmínky jsou dostatečné pro 5G. Rádiové spektrum, máme to pásmo 700 MHz pro vysílání a máme zde lhůtu pro ten přechod na toto. Mm, Rada už to schválila, stalo se tak v červnu. Pokud jde o to, proběhla, stalo se tak na konferenci Světové radiokomunikace. Chceme, aby radiové spektrum zůstalo funkční pro jaké vysílání zpráv. My jsme předložili politická vodítka, předložila je paní předsedkyně komise, zdůraznila to, že eh, chceme být zelení, evropští a transformovat ekonomiku a proto je důležitá digitalizace. Také hovořila o tom, že během prvních 100 dnů eh, bude zveřejněna eh, legislativa k umělé inteligenci. V Benátkách se o tom hovořilo v souvislosti s filmy a ten argument je hodně eh, relevantní a má to dopady na lidská práva a také dopad na to, kým jsme jako Evropané. Je to určitě diskuze, která je průřezová. Samozřejmě to není vše, těch témat je mnohem více ale prozatím eh, své vyjádření teď uzavřu a pak budu odpovídat na vaše otázky. Paní předsedající, navrhuji, abychom eh, postupovali teď způsobem otázka, odpověď, otázka, odpověď. Paní Kamrevert, ne, nejdříve paní Šedrová, omlouvám se. Děkuji eh, za eh, vaše úvodní slovo. Eh, my samozřejmě budeme zvědavi právě na ta konkrétní pravidla, nazýváte vodítka pro členské státy, protože audiovizuální směrnice, hm, směrnice o poskytování audiovizuálních služeb byla pro nás velkým tématem a nebylo jednoduché prosadit tato pravidla právě pro Eh, sociální eh, média pro, eh, pro, platform, pro videoplatformy bude tedy velmi důležité. Já jsem se vás chtěla zeptat, zda jste ve styku s členskými státy, zda už, zda už jste konkrétně Eh, nějakým způsobem kontaktovali členské státy jejich eh, legislativu zda ta, jakým způsobem ta eh, příprava na implementaci pokročila. my bychom jako poslanci mohli a je to v našem zájmu abychom v našich členských státech eh, eh, spolupracovali aby právě implementace a eh, interpretace těch nových pravidel byla úspěšná protože chceme prosadit tuto novou legislativu aby fungovala. děkuji. Thank you. Um... Děkuji. Samozřejmě my klademe velký důraz na jednotný výklad směrnice a neustále sledujeme implementaci ve všech členských státech. Myslím si, že ten pokrok je hodně pomalý a my jsme tím hodně znepokojeni, protože září 2020 není daleko. A pak panuje také určitý zmatek. Všichni hovoří o volném projevu, sociálních médiích a tak dále, ale máme nějakou evropskou legislativu, která to upravuje. Takže místo, abychom fragmentovali eh, ty jednotlivé přístupy, tak by státy měly pracovat na eh, implementaci směrnice AVMSD. Formálně se obrátíme na členské státy s návrhem těch vodítek nebo pokynů. Eh, konkrétně to děláme také v příslušném výboru v Evropském parlamentu, který budeme pravidelně informovat o jednotlivých krocích a budeme vás pravidelně informovat také o transpozici a překladu eh, směrnice do vnitrostátní legislativy. Paní Kamevert, eh, děkuji panu Violovi, děkuji, že jste nám dnes k dispozici. Já mám obrovské množství otázek, možná se budeme se přihlásit dokonce dvakrát. Začnu implementace směrnice, protože si myslím, že vy sám jste to hodně zdůrazňoval. Vy jste zmínil důležité slovo, jednoduché. To, co teď slyšíme, ale připadá jako v všechno jiné než jenom jednoduché. Vůbec to není jednoduché. Uvedu pár konkrétních příkladů. Ten 30% podíl evropských děl na daných platformách, no jak to změříme? No jednoduchá odpověď je minutově. Teďka názvy sérií, jak chtějí udělat ten 30% podíl, mě to připadá trochu absurdní podle těch počtů titulů vysílaných nebo sérií. Těch, co se týče dodržení těch požadovaných 30%. Potom otázka low audience and low turnover over. Článek 13. Jak se to konkretizuje? No, nedovedu si moc představit, jak to bude fungovat v praxi ani se nestotožňuji s rysy základních funkcí, že bychom teď měli pracovat s ukazateli. Množství audiovizuálního obsahu na platformu, přímá expozice uživatelů nebo popularita služby. No, no, myslím si, že by to vedlo k cíli. Pokud jde o ty základní funkce jejich stanovení pokud nějaká platforma má individuální obsah a šíří ho, tak jednoduše spadá do oblasti působnosti směrnice. Facebook, YouTube, samozřejmě se musí řídit směrnicí. Vůbec nepotřebuji k tomu žádná takováto kritéria a tím pádem ani nerozumím té diskuzi. Ta konference, o které jste hovořil, Světová rádiová konference, mm, Rada i parlament si přeje, aby e, členské státy do roku 2030 měly povinnost e, té frekvence pod 700 MHz pro e, vysílání a jiné přenosy a techniky přenosu. Hodně se o tom diskutovalo. Prozatím je to z mé strany vše, protože bych nedala prostor pro ostatní kolegy, ale určitě se ještě přihlásím pane Violo. Dám vám rovnou slovo, ale eh, ještě ta frekvence radiovysilení, já ještě doplním jednu otázku, abyste jim mohl rovnou zodpovědět. Vy jste právě zmínil, že pro eh, vysílání pod 700 eh, MHz by mělo být, měla by určitá část ponechána. Jak je to například v divadlech nebo na nějakých akcích? Jak je to se spektry? musí být všechno vlastně nově obnoveno, to vybavení. Jak je to s těmi eh, pásmy, jejich šířkou? Bylo to zohledněno, aby to nevyžadovalo po divadlech nějaké obrovské investice, aby nemuseli kupovat úplně novou techniku. Děkuji. První věc, paní Kamevert, jsou to vodítka pokyny. Pracuje se na mm, jejich verzi, na textu. A to, o čem jste hovořila, jsou samozřejmě ožehavé body. Je třeba v tom něco udělat. Jediná možnost, kterou máme eh, před sebou, je, že buď pokyny vůbec teď nevydáme, nebo to členské státy nebudou transponovat jakkoliv jsou ty body obtížné, tak musíme přijít s nějakým rozumným eh, řešením. A rozumný výsledek je maximálně naslouchat eh, jednotlivým názorům a potom přijít s nějakým dobrým řešením. Vy jste zmínila tři klíčové body. 30% podíl a jak to vypočítat používáte, používáte nějaké malé kousky těch eh, třeba seriálů, nebo tak okamžitě dosáhnete těch 30%. No ale seriál je prostě dlouhá forma uh, jednoho filmu. To znamená, když budete počítat ten čas seriálu, tak okamžitě dosáhnete těch 30%. Potom co počítat obrat nebo diváky, pokud jde o ten nízký eh, obrat, nízké, nízký počet diváků. My nechceme zacházet do oblasti, která bude úplně neprobádána, do neprobádaných vod. Základní funkce. Chápu, co jste chtěla říct eh, svým vystoupením. Směrnice říká základní funkce, essential functionalities – to, že něco je populární, neznamená, že jde o základní funkci. Budeme muset tedy najít kritérium, které bude objektivní a v podstatě bude eh, řešit tu videočást sociálního médií jakožto nedílnou součást toho, co se na hm, té platformě vysílá. Směrnice hovoří, že eh, poskytovatele, které mají větší množství eh, videí, to znamená ta četnost, ten počet videí je součástí kritéria, ale je to kritérium, které je doplňující. Jak jsem řekl, my se blížíme k závěru vypracování návrhu pokynů. Výbor pro kulturu byl vždy zapojen a bude zapojen do diskuzí. A samozřejmě jsme vám plně k dispozici. Kdykoliv se nás budete chtít obrátit, tak se sem dostavíme a budeme vám moci krok za krokem vysvětlit, co se u pokynu děje. E, frekvence. Je velmi jasné, že část rozhodnutí o e, e, pásmu 700 MHz, tak tam šlo také o bezdrátové mikrofony jak najít řešení pro toto. A myslím si, že řešení, které jsme nalezli, je dobré ale mohu vám poslat eh, nějaký krátký dokument k těm bezdrátovým mikrofonům a jaká konkrétní řešení jsme v této věci identifikovali. Paní Farán? Merci, monsieur le directeur. Děkuji vám mnohokrát, pane generální řediteli. Ehm, já chci eh, samozřejmě zmínit, co je důležité vám poblahopřát k této iniciativy, pokud se týká ochrany dědictví, ale zajímalo by mě, eh, jaké eh, konkrétní kroky tam plánujete. Zda už ta iniciativa začala. A druhá část mé otázky vychází z předpisových aspektů, které byly projednávány během minulého mandátu, co se týče ehm, kultury online. Týkalo se to směrnice eh, audiovizuálních médií, včetně eh, směrnice věnované autorským právům, ehm, které se eh, vztahují také na práva příbuzná ehm, pro distribuci obsahu. A tady je důležité regulovat digitální obsah jenom taková eh, vsuvka. Eh, víme, že 30 eh, evropské tvorby se soustředuje na hudební platformy. A víme, že řada videí a podobně se to jsou platformy, na které se lidé soustředí a lidé eh, vychází také z vyhledávačů. A ne vždycky ty vyhledávače podporují evropskou rozmanitost, protože eh, toho uživatele vedou určitým směrem a myslím si, že tady by bylo důležité se nad tím zamyslet. Tedy týká se to šíření obsahu děl na eh, internetu pro ochranu dědictví je to důležité, ale důležité je také uvažovat eh, o odměňování umělců eh, v tvůrčím odvětví. Hm, a samozřejmě tento eh, prostor musí zůstat také prostorem demokracie a svobody. Zákonodárci samozřejmě nesmí zapomínat na nové technologie, inovace. Vy jste už zmínil, jakým způsobem bude komise zmíněnou směrnici eh, rozpracovávat i umožňovat rychlou transpozici. Francie dokonce si již například připravila eh, právní předpisy pro eh, obsah šířený online a jaký konkrétní kalendář kroků vy připravujete. A vzhledem k tomu, že se ten vývoj vyvíjí rychleji, než jsou naše schopnosti zákonodárné, ty jsou vždycky trošku pozadu, by mě zajímalo, jak uvažujete o tom, jak se, je možné se přizpůsobit tomuto rychlému tempu. Děkuji mnohokrát. Za prvé, eh, digitalizace evropského kulturního dědictví. Eh, my jsme zahájili projekt Europeana, a teď jsme také se dohodli s členskými státy, eh, které budou připravovat další standardy a databáze pro digitalizaci kultury. Také probíhají naše diskuse s UNESCO eh, abychom uvažovali, zda je možné tento projekt ještě dále rozšířit. My jsme již začali s prací technické skupiny s členskými státy a samozřejmě také e, očekáváme finalizaci víceletého finančního rámce, protože to bude podstatná část programu Digital Europe. E, a e, k tomu, co se týká korpusu legislativy, která byla schválena eh, za eh, minulého funkčního období, tak to je samozřejmě něco, co vnímáme s velkou aktuálností. AVMSD, eh, autorská práva, kabelové a satelitní vysílání a telekomunikační pravidla. Jak vidíte, všechny tyto záležitosti jsou vzájemně propojené a my apelujeme na členské státy, aby eh, koherentně transponovali tyto záležitosti do vnitrostátní legislativy. Důležité je, že například eh, práv autorská práva a kabel satelitní e, vysílání mají delší lhuty, protože byly také vytvořeny, schváleny dříve než například směrnice pro audiovizuální služby, ale apelujeme na členské státy, aby se tomu bezodkladně věnovali. E, k autorským právům tam jsme apelovali na e, implementaci článku 17 směrnice a rozšíření dialogu. My jsme zatím zveřejnili výzvu, a zajistíme, aby probíhal náležitý a strukturovaný dialog k, čl- eh, k článku 17. A eh, samozřejmě také velké úsilí věnujeme pomoci členským státům. Doufám, že členské státy se vyhnou pokušení mikrolegislativy, tedy mikrozákonodárství, eh, protože hlavním cílem je transporovat všechny tyto směrnice do koherentního rámce k těm 30%. Ano, e, to se vztahuje k audiovizuálnímu sektoru a e, u vyhledávačů je tam pravidlo prominence. Víme, že třeba Eh, eh, by bylo důležité, aby vyhledávače preferovali evropská díla. A to se vztahuje k jakékoliv platformě, která eh, nabízí video obsah, video for pay a podobně a tam musí vyhledávače také přiřazovat určitou prioritu a na tom velmi intenzivně pracujeme. Thank you, Madam Chair. Děkuji. A Děkujeme za vaše vystoupení eh, a za vaše připomínky. Velmi pozitivně vnímám eh, váš záměr lépe monitorovat Eh, přítomnost evropských děl na audiovizuálních platformách. Jakou metodiku k tomu použijete? To by mě zajímalo, když máte svoje data. Co s nimi budete chtít dělat? Jaké budou další kroky? pokud třeba zjistíte nebo dojdete k závěru, že takový pokyn eh, není dotržen. A pokud jsem vás správně pochopila, Eh, předpokládá se větší objem finančních prostředků pro příští rok. Ehm, abychom se dokázali bránit před dezinformacemi. Jaké kroky v tomto směru plánujete a jaký Pokrok byl dosažen ve vytváření dialogu s hlavními hráči na so, o, trhu sociálních médií, například Facebookem a podobně. Vím, že je to docela obtížné, ale e, důležité je s, s těmito platformami spolupracovat. A dále, e, jak řešíte etické otázky související s umělou inteligencí? Připravujete některá opatření, která by případně mohla chránit uživatele internetu před eh, manipulací? Děkuji. K 30 procentům pokud máme platformy video on demand a podobně, čili pokud tyto platformy nedodrží toto pravidlo, tak to budeme řešit. Eh, bude zapracováno do vnitrostátních právních předpisů. A jak to kontrolovat? Samozřejmě eh, to je odpovědností nezávislého regulátora médií a ten se samozřejmě připraví kritéria pro kontrolu eh, dodržení těchto požadavků. To je takový defaultní mechanismus. A e, my také e, budeme e, jakožto cíl máme tedy vytvoření repozitáře evropských děl a vytvořit jeho rejstřík. Proto bude snažší to počít, jakmile bude možné to identifikovat. Pracujeme tedy aktivně na indexaci evropských děl. A když zmiňujete jednotlivé aktivity, tak eh, my chceme pomáhat, eh, abyste aby kontrolovali fakta. My je však nebudeme financovat. To by bylo jakési ministerstvo pravdy, které by se tady eh, vyvinulo. To nechceme. Chceme však, aby měli bezpečný prostor. Víme, že někteří z nich byli napadeni kyberútočníky, tak aby mohli tedy Ehm, pracovat, spolupracovat a e, aby mohly vznikat databáze. Ehm, no, potřebujeme, aby velké platformy spolu spolupracovaly, to je bez pochyby, e, a e, chceme také určitou samoregulaci, určitý kodex etický. Chceme, aby AVMSD byla aplikována. Ehm, na základě spolupráce, protože to je takové to základní pravidlo, eh, když eh, musíme nakládat s problémy jako například projevy nenávisti nebo videomateriály, které jsou nějak problematické eh, k umělé inteligenci. Vyzvolená zvolená předsedkyně také zmínila, že toto bude součástí jejího plánu pro nadcházejících 100 dní a Eh, musí se tady nalézt evropská cesta. Spolupracujeme s experty na umělou inteligenci. Máme eh, platformu, která zahrnuje 2,5 tisíce společností, které se připojují k etickým pokynům a eh, v podstatě je možné takto spolupracovat. Některé společnosti již dobrovolně tyto pokyny zavádějí. Ehm, a samozřejmě dáme vědět, jakmile budeme mít první výsledky této práce. Děkuji vám, že jste přišli. Ehm, mám několik eh, otázek, které nejsou tak technické, eh, jako od paní Ferhajen nebo paní Kamer Evert, ale eh, to určitě ještě jednou přijdeme. Takže nejdříve otázka eh, ke 3D tiskárnám a 3D eh, modelům. Jak se to má použít? Co se s tím nakonec bude dělat? Jak je to použité, eh, použitelné pro muzea nebo digitální aplikace například? Potom 30% navýšení tvořivé Evropy. Určitě se můžete spoléhat na naši, spod, na, na naši podporu pro moji generaci je to velice důležité, protože mnohem více než dříve eh, požadujeme evropskou identitu a, na to potřebujeme mnohem větší podporu v kreativní oblasti, v kulturním sektoru. U té platformy potom 30% eh, eh, by měly být evropské obsahy. Vzhledem k měřitelnosti, já bych také doporučil zaměřit se na náklady, protože nelze abychom, když půjdeme po minutách, aby eh, potom se nakupovaly eh, výhody, eh, výhodnější evropské obsahy a potom blockbustery přišly z USA, ale aby se tady v Evropě utrácelo tolik peněz jako v jiných členských státech. Potom budeme mít možnost vzhledem k těm nákladům, které se do toho investují v Americe, tady v Evropě dostat daleko větší podporu soukromé kultury. Také bych se zeptal, jestli se komise snaží podporovat eh, umělce tak, aby mohli eh, vydělávat eh, ze streamplay, z, když se z toho stanou blockbustery. A potom trvalý udržitelný obsah digitální, tedy rozvoj, vývoj digitálních her. Snažíte se tady o nějaké změny, aby vývojáři, programátoři, dostali eh, nějakou podporu, aby se chránil eh, jejich eh, aby se chránila jejich pracovní doba, i když hráči přicházejí z vnějšku Evropy. My jsme tady také hovořili o evropské platformě, o, o tom, jak YouTube a Spotify mohou spolupracovat na nějakém evropském kvalitním obsahu. Máte už k tomu nějakou konkrétní představu k Euronews? Kdybyste mohl eh, říct něco velice stručně k financování. A potom fake news, když už se tady o tom hovořilo. Eh. Co to je eh, takzvaný distýv? Protože kolikrát je těžké potom už nějaká fakta ověřovat u distýv fakes. Děkuji vám eh, za ty eh, eh, rozsáhlé otázky, pan Viola. Děkuji. A já se pokusím zodpovědět všechno a stručně, protože to jsou velice důležité otázky. Co se týče 3D, jde především o to vytvářet 3D modely a pak je aplikovat. Tedy eh, důležité je zachovat kulturální, kulturní pardon, artefakty. A u nově vznikajících společností startupů, které vytvářejí eh, virtuální modely evropské kultury, to vnímáme jako velkou příležitost vyvažovat vlastní potřebu a zároveň při dávat příležitosti, nabízet příležitosti. A eh, k tvůrcům Eh, došlo ke změně paradigmatu v evropském zákonodárství, eh, kde je uvedeno, že práce tvůrce by měla být spravedlivě odměněna. To je poprvé, kdy je to vlastně zakotveno v legislativě. A dokonce i tvůrci digitálních her jsou také tvůrci, takže se na ně tato směrnice stahuje a chrání je. To se týká eh, lidí, eh, kteří tvůrčím způsobem vytváří software, ať už je to software, videohry, design, hudba, podobně, spadá to do celého toho rámce. Co chceme eh, v programu pro média navýšit? navýšit část věnovanou kultuře. Když se zaměříme na program pro média, tak je pro nás velkým skladáním, že vidíme že spoustu katalogů, které vypadají stále stejně. A řada médií se prostě neobjevuje eh, z jednotlivých států. Co tedy potřebujeme? Potřebujeme více evropské produkce, ale také chceme, aby se tato produkce dostala k Evropanům. A to je důležité a to skutečně eh, si vyžaduje přístup k distribuci, viditelnosti, Eh, a podobně, ale zároveň si to žádá eh, také stále větší možnost distribuovat evropská díla. Pouze malé procento eh, evropských děl je k dispozici na těchto platformách. Někdy paradoxně evropské dílo je k dispozici v Americe, eh, v USA tedy, a Evropané jej nemohou, jej nemohou vidět. A to si žádá velice ehm, důkladné eh, zvážení, nejen řešit otázku financování, ale vůbec i přístup k distribuci těchto děl. E, Euronews. Vím, že k tomu budete mít specifickou diskusi ehm, z poslední doby ke zprávě účetního dvora. My samozřejmě eh, pracujeme eh, s tím, co nám nabídla současná komise, eh, kde je potřeba podpořit Euronews, aby hledali další možnosti. A my to tedy také vnímáme z toho, jako co bylo eh, potvrzeno v současném eh, náplní práce, ale také hledáme nové politické směrování eh, od nové komise. A teprve pak budeme schopni naplánovat konkrétní kroky do budoucna. Ehm, pak otázka fake news. To je Eh, samozřejmě velké téma, někdy to jsou akteři, kteří neexistují, někdy jsou to zprávy, které jsou šířeny, aby se destabilizovala pravda. A samozřejmě ti, kteří pracují s fakty, fact checkers by měli pracovat také s technologií, či případně bojovat proti fake news těmi uh, uh, fake news. A víme, podle zkušeností se používají platformy na umělé inteligenci. Děkujeme, pane Vě. Signor direttore generale, grazie tante per... Děkuji, pane generální ředitele, že jste mezi nás zavítal do našeho výboru. První dotaz, který chci položit. Byl jsem informována, možná vy to můžete o dané věci a vy mi to buď potvrdíte nebo ne, Údajně se mění jazyk, který používáte. Už se neuvaří o průmyslu kulturním nebo um, tvořivém odvětví, ale o odvětví obsahu. Je to tak nebo ne? Používá se teď jiná terminologie? Pokud ano, proč? Za druhé, máme za to, že v oblasti tvůrčích odvětví musíme se zaměřit na sociální inovace. To znamená propojit sociální inovaci s podporou eh, programu eh, tvůrčích odvětví. Například poskytování větší podpory těch neziskových částí eh, tvorby kultury, ať už jde o muzea a jiné služby. Poslední připomínka otázce rozpočtu plně s vámi souhlasím, to je jasné. Myslím si, že ale je zejména na komisi, aby nové předsedkyni komisi vysvětlila, jak jedinečný význam má kultura. Jinak to bude jakákoliv jiná část rozpočtu, tak se k ní bude přistupovat a podle mne, a myslím si, že to je i váš názor, tak eh, kulturní občanství je stále zásadní pro politické občanství. A proto si zaslouží zvláštní postavení také v rámci rozpočtu. Děkuji. Uh, thanks very much. So... Děkuji mnohokrát. Eh, k té třetí otázce nevím přesně, jaké útvaru komise eh, odkazujete. Někdy to jsou synonyma, někdy eh, ne. Ehm, já vnímám jako důležitou eh, důležitý pojem kreativní průmysl, protože to je velice široký pojem a zahrnuje poměrně komplikované. Já vnímám slovo tvorba lepší než slovo obsah, ačkoliv významově jsou si ta slova blízká. Mm, a také akce v oblasti kreativní Evropy eh, sem směřují Podporujeme například produkci dokumentárních filmů a také filmové archivy a také filmové vzdělávání. To je důležitý bod. A rozhodně by se nesmělo, nemělo na to zapomínat, eh, eh, i protože je tady ekosystém, který je mnohem větší než samotný průmysl. Eh, proto celá souhlasím s tím, že toto téma si žádá mnohem větší pozornost. A k rozpočtu komise předložila návrh, který je jasný a který roste. Toto je pozice komise eh, jako eh, při eh, jakémkoliv vyjednávání o rozpočtu nelze anticipovat, jak jaká bude strategie příští komise, ale z politických pokynů no, je zvolené předsedkyně eh, vidíme, že je důležité zachovávat a chránit evropské hodnoty. To je důležité téma. Děkuji mnohokrát. Pan Kolaja. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane Violo, za to, že jste přišel. Děkuji vám za váš úvodní projev. Hovoříte o směrnici AVMS a toho se týká moje první otázka, článek 21b, odstavec 3, výslovně uvádí, že opatření související s videoplatformami a poskytovateli obsahu by nemělo vést eh, k natahování filtru obsahu. Eh, co dělá komise pro to, aby členské státy uplatňovaly tato pravidla správně? A pak mám ještě otázku k síťové neutralitě. Zpráva o implementaci nařízení o otevřeném přístupu k internetu eh, poukazuje na to, že není nutné zatím toto nařízení eh, novelizovat. Nicméně občanská společnost a řada odborníků zmiňuje, že bylo přehlédnuto řada problémů, například eh, bariéry pro vstup na trh. Pokud jsou tam nulově hodnocené nabídky, některé aplikace telekomunikačních operátorů, faktoru absence odrazujících postihů eh, pro porušení pravidel v členských státech. Bude komise tyto problémy řešit ve svých dalších krocích, další zprávě? Děkuji. Eh, k první otázce. Já si myslím, že směrnice eh, dosahuje velmi jemné rovnováhy. Na to musíme stále poukazovat. Mělo by to být tak vnímáno z hlediska třeba umistování nelegálního obsahu, eh, na, nenávistných projevů a podobně. Je to takový trojuhelník. Na jedné straně legalita, eh, na druhé straně eh, přítomnost nelegálního obsahu, nenávistné projevy, cílené na děti nebo podobně. A pak další vrchol trojuhelníka, svoboda projevu. A to je paní, tématem mnoha diskusí. Důležité je, aby byla dosažena rovnováha. V sedmi trialozích se o tom jednalo. Eh, I v minulém parlamentu se velice velká pozornost soustředila právě na tuto problematiku. Ale úkolem směrnice, je to tam uvedeno také jasně, já to připomenu, Eh, že právě tato rovnováha musí být udržena. A nejlepší cesta, jak tu rovnováhu udržet, je mít systém nezávislých regulátorů, kteří budou mít svěřeny úkoly v tomto směru. Eh, pokud jde o rozhodnutí, samozřejmě, které musí být přijato ad hoc, eh, tak systém, který ta směrnice předpokládá, je dvoustupňový obecně, v obecných podmínkách musí ty platformy eh, být vyjádřením toho, co požaduje směrnice. Musí proběhnout kontrola, zda to je v souladu se směrnicí. A druhá věc, něco, co jde až k samoregulaci nebo spoluregulaci. My však se nebudeme dotýkat konkrétního obsahu, který se na té které platformě vyskytne, ale pak může dojít k intervenci ze strany regulátora na základě podnětu, stížnosti. A v takové situaci, kdy je potřeba vždycky e, mít na paměti tu rovnováhu a e, vycházet z toho, že vyvážené e, řešení vždycky vychází z této rovnováhy, aby nedošlo třeba k tomu, že by vláda nařídila regulátorovi, jak postupovat, nebo naopak říkala, že to a to dělat nesmí. Důležité je, aby probíhala vždycky výměna názorů, aby v systému byla zachována rovnováha mezi svobodou projevu, ochranou a důstojností. To jsou ty tři prvky e, základ směrnice. Je to velice jemná, křehká rovnováha, nicméně mechanismus, Eh, který tam je, zajišťuje, že je tato rovnováha eh, zachována. Dále eh, k otázce síťové neutrality. Nařízení o síťové neutralitě není dokonalé, nic ve světě není dokonalé. A ani toto nařízení o síťové neutralitě není dokonalé. Nicméně je to eh, naprosto nejlepší, co vůbec máme. Nic jiného nikde jinde na světě eh, není zdaleka tak dobré, jako toto nařízení ve směru síťové neutrality. A důležité je samozřejmě myslet na ochranu občanů, startupů a podobně. A Eh, jsem si vědoma, vědom toho, že je potřeba dělat více k takzvanému zero ratingu, eh, ale i tam jsou pravomoce velice eh, výrazné a regulátory v členských státech mohou tento jev zastavit, to zero rating. A pak je důležité vyvažovat náklady. Bylo by to nákladnější nebo naopak výhodnější pro ty, kteří navrhují opět otevřít téma síťové neutrality, kdyby se to eh, dostalo do systému spolu zákonodárství? Bude výsledek lepší produkt, anebo naopak se to zhorší oproti současnému stavu? Náš dojem z toho je takový, že nejlepší, co můžete dělat pro ochranu Eh, zásad, které jsou ve, v nařízení zakotveny, je zachovat tuto rovnováhu mezi svobodou na straně jedné a ochranou na straně druhé. A je to spolupráce s národními regulátory a s Berekem. A samozřejmě eh, to je současný stav, máme to ve zprávě, ale nic nám nebrání v tom, když se eh, rozhodnete za rok, dva mít jiný názor, tak to můžeme rozpracovat. Eh, Schluss machen werden. Jelikož tlumočníci se vypnou přesně v půl, tak nejdříve zařadím otázku paní Kamrefert, a protože všechno potom můžeme následně vyřídit v angličtině. Takže eh, proto eh, vás prosím o eh, pochopení, že nejdříve dostane přednost paní Kamenevert. Děkuji. Paní von der Leyen 16. července hovořila o aktu o digitálních službách k zajištění předpisů ohledně ručení a zajištění digitálních platform a zlepšení. A souvisí to tedy i s, s reformou směrnice o elektronickém obchodu. Otázkou tedy je, eh, do jaké míry eh, tady máme zajištění eh, svobodu projevu a rozmanitosti projevu, jak zavést ten lepší systém než ten stávající, Tady bych eh, ráda slyšela něco eh, konkrétnějšího. A potom ještě jednou k otázce eh, volného přístupu k internetu. 31 nestátních organizací v otevřeném dopisu připomnělo, že prosazování předpisů k síťové neutralitě komise nedělá dostatečně konsekventně a zpráva komise například postrádá konkrétnější analýzu prosazování v jednotlivých členských státech. Jak na to zareagujete tak, aby e, většina regulačních orgánů podle článku nařízení e, jak to, že ještě nenaplnila žádná, nedala žádná ostrašující e, opatření. Ne, ne, vůbec, jak reaguje komise na toto, že oni vůbec nedoporučují, ne, ne, vaše doporučení, máte nějaké sankční mechanismy, které můžete uplatnit, aby opravdu prosazení tohoto nařízení bylo zajištěno, aby členské státy opravdu prosazovaly to, co opravdu za zákonodár co chtěl. Tak teď poslední otázky a potom pan Viola odpoví paní van Vanting. A tady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 my question harks back to your blog, um, where in February, where you talked about the Internet of Humans. Um, uh, rather nice. Když hovoříte o internetu lidí, tak je to poměrně pozitivní. My můžeme však hovořit o tom, eh, eh, jaký vliv to má na Eh, duševní zdraví dětí, mladých lidí, když používají online platformy, digitální, sociální média a podobně. Tak by mě zajímalo, jak váš plán ohlášený v únoru konzultovat s předními internetovými experty, včetně internetových eh, velkých firm jako Facebook a podobně, Zda se vám podařilo dostat nad rámec motivu zisku, aby tedy brali v úvahu zdraví, duševní zdraví mladých lidí. A ještě vás chci pozvat, přicház, přijíždějí sem mladí angličané, já bych vás ráda vyzvala k tomu, abyste se s nimi setkal a hovořil. Ähm, letzte Frage von mir. Ich würde gerne mal auf einen Punkt eingehen, nämlich Euronews. Ještě poslední otázka z mé strany eh, k Euronews. Zítra dopoledne nám bude představena zpráva případové studie účetního dvora. Mohla by nám poskytnout ještě další informace komise ke konkrétním věcem, které eh, jsou součástí zprávy?